Kolegyně a kolegové, dobré ráno. Pustíme se do práce. Doufám, že jste všichni v pořádku. Takže se hned pustíme do práce. Slyšení paní komisařky, která má na starost dopravu a budeme hovořit o budoucí perspektivě této politiky. Paní Valean, kterou zde vítáme ve výboru pro dopravu Evropského parlamentu. Bude to vypadat velice jednoduše. Paní Valean bude mít 10 minut na to, aby představila svou vizi pro toto volební období. Následně dám slovo koordinátorům a koordinátorkám. Paní Valean nechám odpovědět a potom si uděláme druhé kolečko otázek do které se můžete hlásit. Takže máme poměrně plný program, zelenou dohodu, zbytky z minulého volebního období a velké výzvy. Takže vás vítáme, paní komisařko, máte slovo na 10 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, máme na pořadu jednání řadu témat a já jsem tomu celkem ráda, protože Následně máme do budoucnosti jak v parlamentu, tak v komisi zajímavý život. Dámy a pánové, bývalí kolegové a kolegyně, velice ráda před vás dnes předstupuji s aktuálními informacemi o tom, jak to vypadá s nedokončenými agendami v dopravní oblasti, ale budu také hovořit o dlouhodobějších prioritách Evropské komise v dopravní politice. Jak víte, Chci spolupracovat s Evropským parlamentem, především s tímto výborem. A doufám, že společně se zasadíme o inteligentní a trvale udržitelné dopravní systémy, které si lidé v Evropě zaslouží a potřebují. Musíme se společně snažit snižovat ekologické dopady dopravy a zároveň zachovat cenově dostupnou a bezpečnou mobilitu pro všechny. To je mojí hlavní prioritou, která bude řídit mou, mou politickou agendu pět let. Evropská zelená dohoda má zajistit uhlíkovou neutralitu ekonomiky do roku 2050, k čemuž určitě zásadně přispěje doprava. Doprava je také důležitá pro zajištění konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Aby evropské hospodářství bylo konkurenceschopní, musí mít Logistické a dopravní systém je světové třídy. Veškeré druhy dopravy sehrají svou roli v budoucím dopravním systému. Než se dostanu ke konkrétnostem, ráda bych se vyjádřila krátce k bezpečnosti silničního provozu. Právě jsem se vrátila ze Stockholmu, kde jsem hovořila na celosvětové ministerské konferenci o bezpečnosti silnic. Zapůsobilo na mě, kolik tam bylo ministrů, ministryň a zainteresovaných stran a říkali, že 1,35 milionů eh, smrtelných dopravních nehod, to je opravdu neakceptovatelné. Byla přijata Stokholmská deklarace, kteráž to stanovuje kurz ku předu. Za prvé budeme potřebovat cíl snížit eh, smrtelné nehody o 50% na úrovni OSN. Jedná se o globální ambici a budeme na tom spolupracovat s OSN. Doufáme, že tento cíl bude přijat po celém světě. Evropa musí na globální úrovni být lídrem bezpečnější dopravy. Evropská unie již teď přislíbila, že přijme opatření, aby se snížily o 50 do roku 2030 smrtelné nehody a závažná zranění. Je to jenom jeden krok k naplnění ambiciozního cíle, abychom do roku 2050 neměli umrtí na, ulici, na silnicích žádné. Není trvale udržitelná a inteligentní mobilita. To je strategie, která bude stěžení iniciativou pro rok 2020 a bude uvádět, jak doprava přispěje k uhlíkové neutralitě do roku 2050 a jak budeme používat digitální technologie. Strategie popíše hlavní opatření v dopravě. Evropská komise se zamyslí nad politickými opatřeními pro další lety, leta a delší budoucnost. Musí tam být ambiciozní opatření snižování emisí CO2 o 90 do roku 2050 a také snižování znečišťování u všech druhů dopravy. Budeme se také zabývat digitalizací a automatizací, posílením konektivity. Budeme se zabývat bezpečností a dostupností a také tím, jak řešit výzvy společnosti, zachovat dostupnou mobilitu, cenově dostupnou mobilitu pro všechny, předně, včetně vzdálených regionů. Ráda bych zdůraznila hlavní oblasti strategie, které souvisí se zelenou dohodou. Za prvé cílem této strategie bude posílit ekologičtější vozidla a alternativní paliva, a to jak na silnici, tak ve vzduchu, tak na moři. Musíme posílit připravenost eh, nových technologií pro trh a široké zavádění alternativních paliv musíme rychle přicházet se konkrétními opatřeními. Letos předkládám dva návrhy. Jeden se bude týkat trvale udržitelných alternativních paliv pro leteckou dopravu a druhý pro námořní. Kromě toho také chci spustit eh, veřejnou poptávku pro dobíjecí stanice v rámci těchto alternativních paliv. A následně příští rok budeme Eh, novelizovat směrnici o infrastruktuře pro alternativní paliva. Potom ten T, to se má novelizovat v roce 2021. Musíme posílit podíl trvale udržitelných eh, způsobů dopravy a kromě toho budeme pracovat na novém návrhu, který bude obsahovat komplexní přístup k ekologizaci nákladní dopravy. Očekáváme, že konkrétní návrhy předložíme do roku 2021 respektive spíš v roce 2021. Snažíme se snížit emise z dopravy. A železnice nám pomůže jednak s dekarbonizací, ale také se zácpami na silnicích. Hodnotíme eh, nařízení o železničních koridorech a budeme potřebovat další opatření pro posílení železniční nákladní dopravy a tím přispějeme k naplnění cílu zelené dohody. Co se týče směrnice o kombinované dopravě, tak určitě víte, že jsme navrhli stažení návrhu, protože cíle, které navrhovala rada, již nebyly dostatečně ambiciozní. Další iniciativy mají za cíl lepší zvládání kapacity řek. Třetí klíčová oblast týkající se zelené dohody spočívá v tom, že spotřebitelé musí mít eh, na výběr v případě mobility s nižší uhlíkovou stopou. Strategie bude hovořit o tom, jak lépe internalizovat v cenách externí náklady na dopravu při zachování cenové dostupnosti. Zabývám se také opatření, opatřeními o eh, efektivnějším informováním cestujících, například kalkulátory uhlíkové stopy o různých alternativách. Kromě toho se také díváme na možnosti alternativních služeb v oblasti mobility, především ve městech. Čtvrtá oblast v rámci nové strategie bude spočívat ve zvýšení investic do bezemisních řešení, včetně infrastruktury. Tady budeme potřebovat peníze z Evropské unie, ale nebude to stačit. Cílem naší strategie bude zajistit lepší koordinaci různých financujících nástrojů a budeme také mobilizovat více soukromé finance. Teď jenom velice krátce o dalším prvků, který bude důležitý v nadcházející budoucnosti, a to zvyšování inteligentnosti těchto systémů. Digitalizace a inovace jsou zcela zásadní pro zvýšení efektivity dopravních systémů. Digitalizace je určitě dobrou zprávou jak pro životní prostředí, tak pro dostupnost a bezpečnost. A zajistíme, že to bude dobré i pro občany a podniky. Proto je potřeba zajistit řádné podmínky, Surovinou jsou data a my jsme publikovali včera strategii o datech a budeme pracovat na společném prostoru pro data eh, v oblasti mobility, tak aby se Evropa postavila do čela vývoje inteligentních dopravních systémů. Dopravní systémy, které máme, jsou stále více propojené a v nedaleké budoucnosti budou více automatizovaná vozidla a nakonec budou dokonce autonomní, a to jak v, do, jak v nákladní dopravě, tak v osobní dopravě. A musíme se soustředit nejenom na inovativní technologie, ale také na zajištění toho, že společnost tato řešení přijme, že se za to Evropa postaví. Což potřebujeme, máme-li tyto nové technologie rychle zavést a maximálně využít stávající možností. Trvalá udržitelnost a inteligentnost těchto systémů bude naším hlavním tématem, ale zároveň je potřeba zajistit, aby doprava byla i nadále konkurenceschopná. Díváme se na všechny výzvy a opatření jako na příležitost k transformaci Evropy do spravedlivé a blahobytné společnosti s moderní konkurenceschopní ekonomikou. Tolik tedy úvodem ke strategii. Teď jenom je zbývá ještě minutka, takže se velice rychle mohu vyjádřit k pracovnímu programu. Já vím, že na začátku toho bylo poměrně hodně, tak teď jenom velice rychle k pracovnímu programu na rok 2020. Budeme aktualizovat směrnici o řidičských průkazech protože musíme reflektovat e, i nové technologie a jejich dopad na řízení. Vím, že jste se dívali na inteligentní dopravní systémy velice zblízka a na CITS, a delegovaný akt během tedy předchozí volebního oddělení. Teď máme 17 členských států a Norsko, které používají tuto infrastrukturu a, a to hybridní strategii. Evropská komise chce zajistit právní jistotu investorům a těm, kteří se do těchto technologií pouštějí brzy, abychom zajistili jejich důvěru. Kromě toho také v letecké dopravě máme řadu agent, které se posunují kupředu Například nařízení o slotech je velice důležitá agenda, která nám umožní snižovat na evropských letištích zácpy. Kromě toho také se zajistíme nad novelizací stávajících pravidel letišních poplatků a služeb, protože to má dopad na cestující, pracující i dané odvětví. Co se Brexitu týče, tak pro tuto chvíli se soustředím jenom na to, že chceme zajistit abychom byli co nejvíce propojeni dopravně se Spojeným královstvím i do budoucnosti v době, kdy definujeme budoucí vztahy. Ta vyjednávání nebudou jednoduchá, ale je to téma, ke kterému pokud chcete, se mohu později vrátit podrobněji. To je z mé strany asi všechno a možná se dostanu i k dalším tématům podle toho, jak se budete ptát. Já vám děkuji, paní komisařko. A bez dalších průtahů paní Barbara Dalor za koordinátory. Máte přesně tři minuty na vaše otázky. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji paní komisařce, že přednesla svou strategii. Vy jste zmínila zezelenění přepravy zboží a to, že železnice hraje klíčovou roli v evropské dopravní politice. My v EPP souhlasíme s tím, že fungující e, evropský železniční prostor je klíčovým řešením většiny výzev, kterým v dopravě čelíme. Ale bohužel tento sektor e, ani zdaleka nenaplňuje e, svůj celý potenciál. Vzhledem k postupující automatizaci silničního sektoru bude příštích pár let klíčových pro budoucnost eh, železničního sektoru v Evropě. Proto bych se chtěla zeptat, jak hodláte zajistit, že bude odstraněno těch několik tisíc byrokratických překážek na úrovni národních států, které brání skutečné konkurenci v sektoru železnice. Jaká opatření plánujete na podporu železničního sektoru, aby se stal eh, skutečnou alternativou silniční dopravě? Jsem si jistá, že budete mít plnou podporu výboru TRAN. A nyní přejdu do Němčiny eh, na druhé téma, paní komisařko, které je pro mě nesmírně důležité. Paní komisařko, minulý týden při své návštěvě Tyrolska jste zmínila, že Brennerský koridor nepatří Tyrolanům, ale všem Evropanům. A tím, nebo v tom máte pravdu. Nicméně jde také o náš životní prostor a ten je potřeba chránit. Jestliže koridor patří všem Evropanům, tak se to týká také příjezdových cest. Proč musíme bezmocně přihlížet, jak slíbené stavební projekty se nerealizují? Když se e, určitá opatření opa- označují jako nouzová, jako jednorázová opatření, tak je v tom případě potřeba si uvědomit, že nepostavení příjezdových cest je také takové nouzové opatření. Co s tím komise hodlá dělat? Vedle dlouhodobých řešení jsou potřeba i okamžitá opatření. Brennerský problém je evropský problém, takže musíme i Švýcarsko zapojit do řešení. Jaké kroky e, konkrétně podniknete, abychom už nyní zredukovali objezd, jízdnou trasu přes Švýcarsko, tak, aby z toho mohli eh, profitovat všichni v Evropské unii. Eh, právě tak, jak se to dělá v oblasti letectví, eh, Single European Sky. Tyrolsko udělalo všechno, co udělalo mohlo, co, co mohlo udělat a přijalo nouzová opatření k zajištění hladké dopravy. Mezi lety 2013 až 18 se totiž zvýšila silniční doprava o 31%. Co budete dělat, aby cíle z Bílé knihy Evropské unie, která počítala s redukcí o 50% mohly ještě být naplněny. Paní komisařko, já jsem byla překvapená tím, že minulý týden eh, jsem se dozvěděla, že eh, opatření jsou pouze na Tyrolsku, když jsem se s vámi setkala v Innsbrucku. My eh, Tyrolané jsme přesvědčení Evropané a jako takový chceme být také vnímáni. Chceme společně řešit problémy, ale je potřeba zajistit funkční dopravní cesty a není, není možné házet to jenom na Tyrolsko. Děkuji, poprosím vás, abyste dodržovali řečnickou lhutu, aby bylo na ostatní. Jste koordinátoři, ale i ostatní budou chtít otázky. Pan Danielson, máte slovo. Thank you. Děkuji vám. A děkuji také paní komisařce Valean, že jsem dnes přišla a děkuji, že jste byla minulý týden ve Štrasburku a diskutovala o důležitém tématu silniční bezpečnosti. Doprava, jak jste sama řekla, bude zásadní pro splnění cílů klimatické neutrality. A z tohoto důvodu vkládáme do vaší strategie velká očekávání. A vítáme zejména to, že už letos navrhnete legislativu ohledně alternativních paliv v letectví, protože je potřeba celkem rychle něco udělat s nasazením alternativních paliv v letectví. Chtěl bych se ale soustředit na jiné téma, a to je chystaná revize eh, směrnice o leteckých službách. A pro nás v socialistické frakci je důležité, aby v chystané revizi byla zohledněna i sociální témata a eh, témata a problémy, eh, které eh, bychom měli řešit na žádost evropských odborů. Měli bychom eh, udělat při nejmenším dvě věci, minimálně, pokud jde o sociální aspekty. Za prvé je potřeba eh, je potřeba chránit členy posádky, kteří velice často podléhají zákonům domovské společnosti své aerolinky, přestože pracují de facto v jiné zemi. A to je z několika hledisek nepřijatelné a je potřeba, abychom tento systém odstranili a vyjasnili evropské právo protože máme už evropské soudní spory a máme potom taky národní soudní spory, eh, které ubíhají různými směry a členové posádek se tak dostávají do špatné pozice. A za druhé je třeba eh, upravit eh, nebo zpřísnit podmínky pro wet lease Tohle nemůže být způsob, jak obcházet kolektivní dohody jestliže nějaký evropský přepravce outsourcuje své aktivity. Tyhle dvě věci eh, je potřeba řešit. A konečně bychom chtěli naléhat na komisi, aby se podívala na praktiky, eh, jako je systém pay to fly a také využívání eh, falešných živnostníků v letectví. Protože myslím si, že obou těchto jevů je potřeba se v letectví zbavit. Děkuji, paní Gauzantias, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, moc krát vám děkuji. Vážená paní komisařko, eh, je mi ctí vás zde opět přivítat v tomto výboru a eh, poslouchat vaše návrhy a zejména eh, mám radost, že vy budete naslouchat našim otázkám. Jak si jistě eh, pamatujete, tak loni 14. listopadu jste předstoupila před tento výbor a představila jste nám své hlavní priority v budoucí funkci. A tehdy eh, tu byli ještě naši britští kolegové v parlamentu. Bohužel mezi tím už byl završen Brexit, naši britští kolegové už nepatří do Evropské unie a teď se hovoří o intenzivním vyjednávání v mnoha oblastech, mezi něž patří samozřejmě i doprava. A v tomto sektoru dopravy samozřejmě nachází také letectví. A tato vyjednávání budou tvrdá ale jejich výsledek by měl být ambiciózní, vyvážený, ale také by měl zohledňovat eh, letecký provoz, zabezpečení provozu a také konkurenceschopnost našich firm eh, a našich členských států v oblasti letectví. Jak si také jistě pamatujete, tak na stejné schůzi eh, ve výboru, kde jste se ujímala funkce komisařky, jste řekla něco, co je teď velice důležité pro tu budoucí pro budoucí vztahy mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. A je to e, případ letiště v Gibraltaru, kde, jak velice dobře víte, e, Španělsko ho neuznává jako suverénní britské území. Pak také jistě víte, a cituji doslova, co jste řekla na mou otázku, e, vy jste řekla, samozřejmě není pochyb o tom, že pokud dojde k Brexitu, ta, pak to bude záležitost členských států. Vzhledem k tomu, že už není dále pochyb, Brexit byl završen a Evropská unie teď zahájuje eh, období intenzivních vyjednávání ve všech sektorech, mimo jiné i v dopravě a letectví tak bych vám rád položil dvě otázky, které souvisí s Gibraltarem. Za prvé, jaké jsou vaše plány pro vyjednávání o dohodě o letectví se Spojeným královstvím a jaké prvky si myslíte, že by měly být zohledněny, aby byla zajištěna eh, konektivita mezi oběma eh, územími, eh, Spojeným královstvím a Evropskou unii, v tomto případě zastoupenou Španělskem. Dále, Španělsko je jediným členským státem, který eh, neuznává suverenitu Gibraltaru, eh, takže sdílená suverenita by měla být součástí těchto vyjednávání. Eh, děkuji vám moc krát za pozornost a předem děkuji za vaše odpovědi, paní komisařko. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Pan Eder má slovo, prosím, na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Budu mluvit německy. Uh, sehr geehrte Damen und Herren, aus Öst Vážené dámy a pánové, jako rakouský poslanec jsem stále ještě pod silným dojmem vašeho náv- vaší návštěvy minulý týden v Tyrolsku. Tato návštěva způsobila pobouření. Především ty věty, které jste tam údajně pronesla. Pokud jde o transitní dopravu, nákladní transitní dopravu Brenerským průsmykem, tak e, vy jste v prosinci roku 2018 oznámila, že mítné pilotní projekt EU tedy bude řešen a údajně jste minulý týden v Rakousku na toto téma řekla, že to pro vás není důležitá věc a že dříve než Rakousko o tom bude hovořit, musí odstranit blokádu kolem brenerského průsmyku, což pro Rakousko je samozřejmě naprosto nepřijatelná pozice. Rád bych vám připomněl, že minulý rok v Berlíně byl schválen desetibodový program, podle kterého EU, to znamená Evropská komise, Německo a Itálie, eh, buď eh, budou muset zvýšit tarify pro nákladní vozidla, anebo budou muset rychle dostavět přístupové silnici, silnice pro eh, Brenerský tunel postoupit v pracovních eh, nebo v těch stavebních pracech. Ale mám pocit, že je to úplně jinak. To znamená, že se vás ptám, eh, jestli to, co jsme tedy schválili v letech 2018 a 2019, to znamená, že omezíme transitní dopravu přes Brenerský průsmyk a že tedy eh, zvýšíme poplatky a postoupíme rychleji ve stavebních pracích na Brenerském tunelu, eh, jak, jak to tedy vidíte? Musíme si uvědomit, že je to tedy naprosto zásadní projekt. A nebo je to tak, jak eh, jsme z toho získali dojem po vaší návštěvě v Tyrolsku, je to tak, že se od Rakouska nebo od tohoto problému odvracíte? Údajně jste nám dokonce doporučila, abychom opustili jednotný trh, pokud chceme blokovat dopravu eh, kolem Brenneru. Je to odklon od stávající politiky, anebo je to tak, že stále stojíte za tím, co bylo schváleno v loňském roce a v roce 2018, pokud jde o mítné v tomto koridoru a stavební práce na tunelu? Eh, Pan Dalunde. Děkuji, paní komisařko, milí kolegové. Svět se mění, my se přizpůsobujeme tak, abychom jednali udržitelněji a jedna oblast, kde se naši spoluobčané mění rychleji než politika, je Eh, hnutí milionu lidí, kteří chtějí eh, cestovat udržitelněji více vlakem než letadlem. Především ve Švédsku je to tak, je, že jedna z nejrychleji rostoucích eh, facebookových skupin je skupina pro prázdniny ve vlaku nebo prázdniny, na které jedeme vlakem. Tam se vyměňují informace o tom, jak získat eh, nejvýhodnější letenky a tak dále, nebo jízdenky na vlak a tak dále. A eh, Celá řada lidí se tedy snaží cestovat udržitelněji. Já mám dvě otázky. Za prvé přeshraniční nákup jízdenek. Některé státy umožňují eh, si kupovat jízdenky přes hranice, ale pokud chcete cestovat přes více hranic, tak je velmi obtížné si tu jízdenku koupit a zajistit, že tedy práva cestujících budou zajištěna, když opouštíte jednu zemi a cestujete do jiné, když tedy bude spožděn eh, jeden vlak na trase. My o těchto záležitostech diskutujeme v rámci třístranných jednáních o právech cestujících v železniční dopravě a rád bych se zeptal, pokud nebudeme úspěšní v tomto procesu, jaké návrhy komise předloží, tak aby bylo možné nebo snaží si kupovat jízdenky přeshraničně na delší vzdálenosti. Druhá věc, noční vlaky. Nyní zažívají renesanci v Evropě, stále větší množství eh, lidí eh, si jich využívá, ale mnoho provozovatelů tvrdí, že je obtížné to řešit z hlediska vozového parku, že to je riziková velká investice a proto bych se rád zeptal, co komise učiní pro to, aby pro provozovatele bylo snažší provozovat pohodlné e, noční linky. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji vám. Pane Dalonde, pan Zlatovský. Dobrý den, máte slovo na tři minuty. Děkuji. Vážená paní komisařko, jsem velice rád, že mám příležitost vám položit otázku. Rád bych se ještě jednou vrátil k balíčku mobility, což je tedy výdobytek předchozího volebního období a v tom novém volebním období i komise, i my se hodně obracíme k zelené dohodě a ochraně životního prostředí. Skupina devíti členských států uvádí, že pokud balíček mobility provedeme, tak to možná povede ke zvýšení emisí CO2, a to dokonce o 30 Drastická omezení týkající se kabotáže a nucení řidičů, že musí jezdit po Evropě nenaloženými nákladáky, k tomu určitě povede. Kladu si otázku. Vaše stanovisko znám ale zajímalo by mne, jestli jste o tom komunikovala s panem Francem Timmermansem a jak k tomu bude přistupovat Evropská komise, jakožto grémium. A pak bych se chtěl ještě zeptat na hodnocení dopadu. Ten jste si objednala a zajímalo by mě, kdy se na něj můžeme těšit. Kromě toho jsme také hodně hovořili o bezpečnosti silniční dopravy. Minulý týden ve Štrasburku, vy jste se také zmínila na toto téma tady. A hovoříte o tom, že je potřeba snížit počet obětí silničních nehod. To je hezké, ale vy jste hovořila o průměru v EU, přičemž víme, že v některých zemích jsou ta čísla daleko strašidelnější než jinde. A zajímalo by mne, jestli si představujete nějaká konkrétní opatření, která by se soustředila spíše na ty místa, kde máme oběti dopravně nehod nejvíce. A v neposlední řadě, dnes jsme již hovořili o alternativních palivech používaných v letectví. No ale ta paliva je potřeba vyrobit. Nejprve je potřeba je vyrobit a ještě dříve je potřeba vybudovat skladovací kapacity. A zajímalo by mne, jestli komise předpokládá, že z unijních zdrojů se budou financovat investice do této oblasti. Investice do instalací, které umožní v řádné míře produkovat a potom skladovat tato paliva, tak abychom jich měli dostatečné zásoby. Mnohokrát děkuji. Já vám také děkuji, pane Zlotovský. Pane Kotora, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. A vítám také vás, paní komisařko Valán. Zmínila jste udržitelnost, digitalizaci a spravedlnost co by hlavní principy nové strategie, tak aby nikdo při té transformaci, o kterou se snažíme, nebyl ponechán na holičkách, ponechán stranou. Měli bychom dbát na situaci vzdálených oblastí, horských oblastí, ostrovů a tak dále. Konektivita je ve veřejné dopravě naprosto stěžejní i venkovské oblasti potřebují mít dobré spojení do městských aglomerací. Je to prostě, je to pro ně zásadní, nejen pro jejich hospodářství, ale také pro jejich demografii. E, to se týká i ostrovů. Letecká spojení mezi regiony a hlavními městy. To je často taková jednosměrná ulice. Je to jednosměrné. Například spojení do Atén, Lisabonu a tak dále. Pokud jde o Paříž, eh, Berlín, tam máme železnici, eh, to je dobrá alternativa, ale v Aténách nebo v Lisabonu to možné není. To znamená, že bych se ráda zeptala, jak chcete zlepšit leteckou dopravu, aby to nebylo na úkor konektivity eh, těchto oblastí. Vy jste řekla, že je to pro vaše funkční období jedna z priorit. Další věc. Měla by být vynutá letadla na elektrický pohon tak, aby je bylo možno využívat na kratší vzdálenosti. Proto se ptám, jestli by právě to bylo řešení pro naše ostrovy. Děkuji. Děkuji koordinátorům za všechny otázky a paní komisařko, budete mít čtyři minuty na odpověď a následně spustíme druhé kolečko. Pane, paní předsedkyně, Mohla bych na ty otázky odpovídat mnohem déle, protože se věnují velmi důležitým věcem a zásadním legislativním dokumentům z tohoto odvětví. Celá řada z vás zmínila železnici. Železnici bude, důle, železnice bude důležitá s ohledem na zelenou dohodu. Eh, my se snažíme o provádění železničního balíčku a určitě budeme potřebovat mnoho opatření pro ta problematická místa, úzké profily, vozový park, všech všechny problémy by mohly být vyřešeny, pokud bude správně implementován čtvrtý železniční balíček. To znamená, že to budeme hodnotit. Další věc, systém ERTMS, což je eh, tedy věc, která se v tuto chvíli zavádí. Rádi bychom tedy eh, proces eh, zavádění ERTMS podpořili, protože to zlepší bezproblémovou konektivitu na železnici. Tolik na téma železnice. Pokud jde o brenerský průsmyk, ano, máte pravdu. Minulý týden jsem navštívala Brennerský koridor, především proto, že je to jedna ze stěžejních částí naší evropské infrastruktury. Je to koridor, který vede ze severu na jih. Eh, umožňuje to tedy vozit zboží ze severu na jih a italské zboží eh, směrem do střední a severní Evropy. Je to naprosto eh, zásadní a nemůže se to stát úzkým místem v toku zboží. My jsme velmi intenzivně diskutovali o dopadu na životní prostředí, dopadu nákladní dopravy v tomto eh, koridoru. E, proto tedy investujeme evropské prostředky do toho brenerského tunely, ta, e, tunelu. Stavební práce dobře postupují. Ráda bych tedy poblahopřála nebo poděkovala všem zúčastněným úřadům, protože to poskytuje dobře. E, vede se diskuze o přístupových cestách. Někdy slyšíme, že Italové nemají takové spoždění a Němci říkají, že eh, bavorská strana tedy eh, investuje dobře, že tady také není spoždění. Eh, konkrétně jde o to, kdy tady bude, budou zahájeny konkrétní práce. Je pravda, že ten tunel tady prostě ještě není. Já se v tom budu angažuji, angažovat a budu se snažit nej, najít nejlepší řešení také, pokud jde o ten přístup. Je to určitý balíček opatření a já se domnívám, že mítné v koridoru by bylo tedy nejlepší řešení eh, pro regulaci dopravy eh, v branerském průsmyku. A také jsem řekla, že jednostranná řešení, která byla přijata proto, aby se omezila doprava ze a eh, opatření, která přijaly místní orgány, nejsou vhodným řešením, protože zítra by něco takového mohl zvážit nějaký jiný region a to by byl zkrátka konec Evropské unie a konec rámec jednotného trhu. Přesně to jsem řekla. A já si myslím, že na tom se můžeme shodnout, pokud všechny regiony eh, začnou něco takového zavádět, protože mají zkrátka eh, příliš silnou dopravu, tak je to situace, která je pro nás nepřijatelná. To jsem řekla. Eh, hovořila jsem se všemi třemi ministry a představila jsem jim ten balíček opatření, který je na stole. Nabídla jsem jim jednání můžeme tady přijmout bezproblémová opatření pro eh, dobré, pro do, dobrou nákladní dopravu eh, v Branerském průsmyku, ale musím přiznat, že ze strany tyrolských úřadů jsem se nesetkala eh, se vstřícným eh, přístupem, pokud jde o odstranění těch restrikcí. My potřebujeme postoupit eh, v řešení této situace. Vždycky potřebujeme kompromis. Kompromis by pomohl tu situaci zlepšit. To znamená, že si myslím, že je nejlepší začít o tom jednat a najít nějaké vhodné, nejlepší řešení. Já vím, že celá řada z vás se o ten Brenner zajímá, proto jsem jsem o tom chtěla něco říct. Alternativní paliva v leteckém průmyslu, ano, máte pravdu, je to naprosto jasná součást opatření, díky nimž se snažíme dekarbonizovat leteckou dopravu společně tedy s efektivností nebo s lepší účinností leteckého nebo řízení leteckého provazu a tak dále. E, čistší letadla a tak dále. Já si myslím, že je to zároveň průmyslová strate- nebo součást průmyslové strategie, protože musíme spojit eh, energetický průmysl s dalšími sektory, tak abychom měli dostatek eh, alternativních udržitelných paliv pro letecký průmysl, tak abychom prostě mohli eh, pokročit vpřed. Takže na tom pracujeme a s panem eh, komisařem Bretonem se na to budeme zaměřovat také z energetického hlediska. Budeme se snažit podporovat eh, rozšiřování alternativních paliv pro letecký průmysl, sociální aspekty. Otázka eh, té falešné samostatnosti pracovníků, špatných postupů. To je věc, které se věnujeme. Já jsem hovořila se zástupci eh, leteckého průmyslu, například Evropské eh, asociace mm, pilotů. Řešíme to i s leteckými společnostmi. Zároveň je to tak, že to spadá do vnitrostátní kompetence ale musíme dbát na bezpečnost. To znamená, že z hlediska bezpečnosti, z hlediska pracovních podmínek, eh, musíme posuzovat tyto nové formy zaměstnávání pilotů a posádky. Musíme se na to dívat z tohoto hlediska a jakmile ten proces pokročí, tak eh, vás o tom budu informovat. Ano, řešíme to, to znamená ty per, personální agentury, falešná samostatnost a tak dále. Pokud jde o Brexit, tak e, pro leteckou dopravu to bude velmi důležité. Důležité je, aby všechny členské státy byly zajedno v těchto jednáních, abychom tedy zastávali společné zájmy. Jistě budeme zastávat evropské zájmy v těch jednáních zájem, bude to zájem, který eh, může být v souladu se zájmem Spojeného království, pokud jde o hospodářskou prosperitu a dobrou spolupráci obou stran. Já nechci předjímat tuto diskuzi, ale domnívám se, že v oblasti leteckého průmyslu se budeme muset zaměřit na to, co můžeme učinit na evropské úrovni a jak rychle můžeme postupovat vpřed. Myslím si, že to bude předmětem naší diskuze a já vím, že pan Barnier se snaží, eh, nebo že, že tedy přijde do parlamentu a bude vás informovat před každým kolem jednání. Máme také technické experty z generálního ředitelství MUV, kteří jsou součástí toho vyjednávacího týmu, eh, tak abychom do toho mm, přístupu, nebo v tom přístupu zachovali naše společné zájmy. Pokud jde o multitiketing a práva cestujících, tak na to se ptal pan Dalunde. Na jedné straně jde o vystavování těchto jízdenek, na druhé straně jde o sdílení dat, protože musíme zajistit, že ta data budou sdílena způsobem, který je založen na důvěře. A musíme tedy ta data definovat, definovat ta data, která si budou předávat veřejní i soukromí přepravci. To znamená, že to se týká těch jízdenek, které budou vystavovány na eh, delší vzdálenosti. K tomu tedy probíhá studie. A v tuto chvíli mohu pouze říci, že jsme přijali několik legislativních kroků eh, měkké povahy, ale musíme se na to dále zaměřit, protože jste správně řekl, že je to velmi důležité. A ještě poslední věc o tom balíčku mobility. Eh, to je to, co, o čem hovořil pan Zlotovský. Balíček mobility. Ano, máte pravdu. Pozitivně to zlepšilo sociální práva pracovníků, což je to nejdůležitější a musíme to podporovat. Na druhé straně je to tak, že, jak víte, kolegium komisařů, včetně pana Timmermance, tedy v rámci koordinace zelené dohody se shodlo na skutečnosti, že, ale, že tedy minimálně e, ta ustanovení, která tedy nebyla schválená týkající se kombinované přepravy, jsou tedy podezře, nebo že bychom je měli eh, prověřit z toho hlediska, jestli jsou v souladu eh, se zelenou dohodou. To znamená, že se musíme podívat na to, jestli nebudou vytvářet nějaké další emise, a nebo jestli ne, to nepovede k narušení vnitřního trhu. To tedy eh, konstatovala Evropská komise. V tuto chvíli probíhá analýza dopadů. A v tuto chvíli tedy definujeme metodologii, protože chceme, Eh, připravit studii, která by přinesla konkrétní poznatky, která by nám eh, pomohla posoudit dopady těchto opatření, Minulý týden v úterý jsem se setkala s devíti ministry dopravy z devíti evropských zemí, eh, kteří mě a panu Timmermansovi vysvětlovali dopad těchto opatření z balíčku mobility na jejich provozovatele, na jejich národní rozpočty a tak dále. To znamená, že skutečně se tomu věnujeme a budeme vás průběžně informovat, jakmile tady se objeví něco nového. Vy jste se ptal také na časový postup. Chceme, abychom nejprve měli dobrou analýzu dopadů a dříve než to v, dříve než vstoupí v platnost ustanovení, tak chceme mít uh, přesný harmonogram. Zatím o tom diskutujeme, jak rychle se nám to podaří zavést. Vzdálené regiony, na to se ptala paní Kutura. Určitě víte, že mě to leží na srdci, musíme se tomu věnovat, protože lidé potřebují mít dobré spojení z hlediska hospodářského a také z hlediska každodenního života. Eh, celá řada těchto lidí, těchto eh, regionů eh, spoléhá právě na cestovní ruch, to znamená, že z tohoto hlediska musíme mít nosná řešení. Elektrická letadla, možná, že to by bylo řešení pro menší letadla, Možná, že tedy letadla budou moci být elektrická a já si myslím, že průmysl tady může přispět k tomuto ozelenění, to znamená eh, k elektrifikaci menších letadel. Tolik tedy ve vší stručnosti. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Budeme pokračovat v druhém kole. Chci jenom připomenout, že balíček mobility, i když chcete hodnocení dopadu, tak v tomto výboru si uvědomujeme, že to je balíček, který už jsme studovali tři roky a máme za sebou tvrdá vyjednávání, takže naším cílem je posunout to kupředu tak, abychom rychle měli právní úpravu. I když vy paralelně provádíte hodnocení dopadu. Nyní má slovo pan Deli, který pořád ještě není můj bratranec. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, tento vtip nikdy nezestárne. Paní komisařko, moc se omlouvám, ale když se zamýšlím nad vaší připomínkou balíčku mobility, tak si stále kladu otázku, jestli by nebylo logičtější, a pokud tedy dobře vím, tak eh, rada má dneska schvalovat druhé čtení, pokud se nepletu. Když tedy máme zmíněné obavy, a když je jasné, že ta právní úprava trpí zásadními problémy, Evropa přece potřebuje kvalitní legislativu. A když třetina členských států vyjádřila pochybnosti a řekla dokonce, že se obrátí na Evropský soudní dvůr v souvislosti s celým tímto balíčkem, tak pak si říkám, vzhledem ke všem obavám, a vzhledem k tomu, že jste říkala, že se chystáte provádět hodnocení dopadů, myslíte si, že opravdu to dotáhneme do konce? A říkáte, dobrá, tak než to vstoupí v platnost, tak to nějak vyřešíme? Potom přece členské státy se musí připravovat na implementaci. Budou mít přechodné období. Budou se připravovat na něco, co se možná změní. Budete muset skončit, pane Deli. Děkuji. Pan Hertuk, prosím. Máte slovo na minutu. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Děkuji za zmíněná témata. Zmínila jste ta hlavní a je vidět, že tady máte vedle sebe dobré odborníky z parlamentu. Já chci zopakovat to, co jste říkala o infrastruktuře pro alternativní paliva. To je pro mě i pro Evropskou unii velice významné. Chceme-li dosáhnout klimatických cílů. Je pravda, že tato směrnice by měla být součástí širšího nařízení? Proslýchalo se to na začátku týdne, tak se ptám. Má druhá otázka – Velká část emisí v EU pochází ze měst, především těch velkých. A zajímalo by mne, jestli ve svých plánech myslíte na inteligentní města, na něco, co by v této oblasti mohla podpořit Evropská unie. Děkuji, pane Hertugu, pan Etě má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, říkala jste, že se budete řídit zásadou trvalé udržitelnosti, inteligentnosti a konkurenceschopnosti dopravy. S tím úplně souhlasím. Ale když se udíváme, podíváme do letecké dopravy, tak chceme-li se vyhnout emisím CO2, tak nejlepší bude, když budeme mít méně přesměrovaných letadel a menší problémy s hustotou letového provozu. Vy jste tedy hovořila o regulaci slotů. Jak to chcete udělat? Je to stará agenda z roku 2012. Tehdy se naposledy v této oblasti něco změnilo. Chcete to novelizovat pouze kosmeticky, anebo se bude jednat o nějakou hlubší změnu? Za druhé, Když se podíváme na přehuštění leteckého provozu, tak všichni víme, že potřebujeme SIS 2+. A zajímalo by mě, jakými konkrétními opatřeními je možné zajistit odblokování situace v radě, kde už eh, to je zablokováno dva roky. A potom, jak chcete pomoci se zaváděním infrastruktury? Pokud ty systémy nebudou propojené, tak to nebude fungovat. A třetí otázka a poslední se týká alternativních paliv. I když budeme produkovat více alternativních paliv, tak jak zajistit, že jejich část půjde do letectví? Což je potřeba zajistit. Děkuji, paní Lešentová, má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Já bych ráda trvala na sociálních aspektech v dopravě. Já myslím, že je potřeba konat rychle. Máme zde balíček mobility, a vysílání řidiči v, cest, v silniční dopravě na nekonečnou dobu. Vzniká tady nová konkurence, máme ještě prekernější postavení řidičů, kteří přicházejí mimo EU. Ehm, Moldavie, Sri Lanka, Kazachstán, Filipíny. Ti jsou často placeni od kilometru, což je nelegální a v podstatě to vede k tomu, že jezdí strašně dlouho a je to nebezpečné. Mluvila jste i o bezpečnosti, s tím to souvisí. Druhé důležité téma, sociální problematika eh, kabin, eh, personálu na palubě. Existují eh, kontrakty, které jsou opravdu nedůstojné a šíří se v letecké dopravě. Vysílání pracovníků je taky problém, dočasná práce, švart systém, a řada dalších problémů. Vede to k prekérní a neudržitelné sociální situaci posádek. Jsou to důležité otázky a čekáme na konkrétní odpovědi. Děkuji, paní Telemec, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, já budu mluvit tentokrát francouzsky. Mám jednu otázku, která se týká velkého podporovaného projektu, který podle nás nemá ani ekologickou, ani hospodářskou hodnotu. A to TGV Lyon-Turin. Zdá se, že Turín, pardon, zdá se, že Francie a Itálie pr- chtěli prodloužit používání uh, dotací na tento tunel a ty subvence představují 800 milionů euro. My jsme poslali v této souvislosti dopis, na který jsme nedostali odpověď, tak jsme položili písemnou otázku a naše otázka je, jestli tyto informace jsou prázdné, že tedy opravdu chtěli prodloužit tady tuto, tyto dotace a pokud ano, tak Lina a už se k tomu vyjádřila pozitivně a pokud ano, tak by to bylo proti zásadě použijte to nebo o to přijdete. A zajímalo by mě, jestli je to jenom procesní otázka. Potom mám ještě druhou otázku, která se týká bezpečnosti silničního provozu. Vy jste dnes začala návštěvou ve Stokholmu. Já jsem neslyšela zatím od vás žádné konkrétní opatření, jako cestovní mapu nebo něco podobného v souvislosti především eh, týkající se chodců. Zajímalo by mě tedy, jak chcete dosáhnout toho snížení a obětí na nulu. Paní Tax, děkuji mnohokrát vám, paní předsedkyně a paní Valán. Já chci hovořit eh, o nákladní dopravě, která u nás je velkým zdrojem, eh, velkým zdrojem emisí. Reguluje to IMO, ale myslím si, že musíme být ambicioznější. IMO to je v pořádku, ale pořád ještě nemáme ambiciozní cíle a méně progresivní členské státy je blokují. Mám tedy dvě otázky. Jaká legislativní opatření plánujete pro snížení emisí z námořní dopravy a podpoříte pana Timmermanse v jeho snaze zahrnout námořní sektor do ETS? A pak ještě jedna věc. Loděvský průmysl se přesouvá do Číny už teď. Částečně tedy lodi, lodě staví levná pracovní síla v Číně. A myslím si, že je možné vytvořit pracovní místa přechodem na trvale udržitelnou dopravu. Jak chcete udržet pracovní místa v trvale udržitelné dopravě v Evropě? Děkuji a nyní pan Schulz. Máte slovo. Paní komisařko, je dobře, že jste tady. Já mám tři velice krátké otázky na téma bezpečnost silničního provozu. Vy jste už zmínila mnoho různých nápadů a cílů, ale žádný konkrétní návrh. Mohla byste uvést tři, čtyři konkrétní návrhy, které byste mohla podniknout, aniž byste zabíhala do nějakých detailů. A za druhé, venkov velká města, eh, na ty pamatujeme v zeleném dílu a jejich cílů a tak, a, a tak dále. Ale eh, na venkově jsou priority úplně jiné, tam nemusí být lehké ty priority prosadit. A eh, Evropa je mnoho, velmi venkovského charakteru v mnoha oblastech. To jsou tisíce obyvatel, kde nejsme schopni zajistit infrastrukturu, eh, takže by bylo dobré, kdyby to komise měla na paměti v rámci zeleného dílu. A za třetí, digitalizace. Jsem taky velice rád, že jste o tom mluvila, ale jak jistě víte, v členských státech máme velké problémy v jakým způsobem budete pokračovat v diskuzích mezi členskými státy, eh, abyste dospěla k nějakému společnému základu. Děkuji vám, pane Šulci. Paní Bilbao, máte slovo. Komisaria, bienvenido. Děkuji vám, paní komisařko, vítejte zde a přeji vám mnoho štěstí v tomto legislativním období. Můžete počítat s naší spoluprací. Chtěla bych začít s balíčkem mobility. To je téma, které nás stálo mnoho úsilí a chtělo to velkorysost všech, aby to bylo schváleno. A poměrně nás překvapilo na tom setkání, že Říkáte, že je potřeba uplatňovat balíček mobility ve své úplnosti. Samozřejmě nikdo z nás není stoprocentně proti těm opatřením. Nicméně tady se to týká evropského sektoru obecně. Proč to potřebujeme? Protože Nizozemí oznámilo, že od 1. března bude aplikovat jednostranná opatření. Francie, Německo a Itálie eh, to udělali také a komise se rozhodla přesto pokračovat s balíčkem mobility. Co budete dělat vy s jednostrannými rozhodnutími eh, Holandska, které budou platit od 1. března a které postihnou celý evropský eh, sektor. Eh, prosím vás, abyste vyvinula úsilí o to, abychom pokročili se silničním eh, balíčkem mobility a abyste vyhodnotili dopady, které by mělo jeho uplatňování v budoucnosti. Za druhé, já souhlasím s cíly, které jsme si vytyčili, ale je potřeba nějak zanalizovat posouzení dopadu TNT. To jsou evropské prioritní projekty, které emise způsobily, že v celé Evropě se zvýšily emise za poslední roky. Co uděláte proto, abyste zatlačila na členské státy, aby e, naplňovali e, normy při těchto projektech? Protože pokud nepokročíme s touto infrastrukturou, tak ne, pochybuju, že těch cílů dosáhneme. A za třetí, parlament schválil směrnici, a rada e, k ní zaujme nějakou pozici a bude potom moci toto téma pokračovat? Děkuji mnohokrát. Je škoda, že občas nemáme dost času na to, abychom dokončili své projevy. Rakouští kolegové neposkytli veškeré informace, co se týče brenerského průsmyku. Neříkali, že máme výjimku pro podnikatele A naopak potom se stane, že podnikatele z Rakouska volají, říká, nebojte se, my vám to tam odvezeme, když Italové nemůžou. My tedy chápeme ty roli. Víme, že vy jste byla, že vy jste byla na návštěvě Brennerského průsmyku. Italská strana všechno respektuje a mohli bychom se snažit dokončit o rok rychleji tunel v Brennerském průsmyku, proč ne? Tato, možná i příští italská vláda bude připravena to podpořit. Eh, jde ale o čas. Všechny koridory TNT čelí tomuto problému. Já jsem optimista, myslím si, že řešení najdeme, ale musíme ho najít do roku 2028, doufejme snad do roku 2027, pokud se nám to podaří urychlit ten tunel. Takže by bylo divné, kdyby že je trochu divné, že zboží už tam k nám chodí tak dlouho tím průsmykem a teď máme poprvé problém. Teď má slovo paní Nategal, prosím. Děkuji paní předsedající a děkuji i paní komisařce. Mám jenom krátkou otázku týkající se mezinárodních dohod o letecké dopravě. V roce 2018 Evropská komise dostala mandát k vyjednávání komplexní dohody s Ománem o letecké dopravě. Proběhly dvě kolečka vyjednávání. Zároveň je ale jasné, že trvalá udržitelnost patří mezi vaše priority. Tak, aby bylo jasno, evropský letecký průmysl také chce přispět svým spravedlivým dílem ke snižování ekologické stopy. Vzhledem k tomu, že letecká doprava je globální odvětví, nikoli jen evropské, a potřebujeme rovné podmínky i s operátory se třetích zemí, tak by mě zajímalo, jestli chcete vložit ekologickou doložku s podobnými standardy, jako máme v zelené dohodě, do všech takových dohod, včetně s Ománem a dalších dohod, které bude vyjednávat Evropská komise. Děkuji. Také vám děkuji, kolegyně a kolegové. Budu muset utíkat a nahradí mě pan kolega Šulc. Ale ještě než odejdu, tak chci poděkovat paní komisaře. Mám dvě otázky. Táží si vy jste konec konců říkala, že se znova pustíte do železniční dopravy. Chceme se znova vrátit k eurovinětě a zajímalo by mě, jestli se to dostane na jednání a když, tak kdy. A panu Etienovi jste odpovídala u, o letecké dopravě. Máme tady jednotné evropské nebe, potom financování, potom daně, na které tlačí devět zemí a zajímalo by mě, jestli se do toho pustíte. A teď k mobilitním balíčku. Parlament udělal svou práci, budeme pokračovat, pustíme se do druhého čtení, v tom souhlasím, paní Bilbao. Máte pravdu, že se můžeme klást otázky u hodnocení eh, dopadu, ale eh, prostě pana musí pracovat dál, tak teď vás nechám ve schopných rukou pana Šulce.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 So, wir machen, weil wir ja schon ein bisschen äh, vorangeschritten sind. Tak, budeme pokračovat, protože čas pokročil äh, a slovo má paní Paulus. Děkuji vám, paní komisařsko, že jste dnes s námi. Já se omlouvám, že se musím vrátit k otázce Brenneru, protože to pořád nechápu. Vy jste řekla, že navrhujete zvýšit míto, že to má být řešení, ale taky jste řekla, že nepřijímáte jednostranná regionální opatření. Podle mého názoru ale zvýšení míta by bylo jednostrané regionální opatření. Jak jinak to chcete popsat? A taky uh, omlouvám se, a já jsem tady nebyla, já jsem nebyla v Tyrolsku, když jste tam byla, a nenašla jsem nic eh, o tom ve zprávách. Jaká opatření jste vlastně eh, zmínila. Eh, opatř, ten, mluvila jste o koši opatření a nijak dál jste to nerozváděla. Mě by to velice zajímalo. A za druhé, chtěla bych zdůraznit to, co už říkali další, co se týče alternativních paliv. Myslím si, že eh, jestliže můžeme někde udržitelně růst, tak eh, alternativní paliva eh, v Evropě i někde jinde jsou omezená co do přístupu a musíme taky něco jíst a musíme si tím pádem vyhradit nějaký prostor pro přírodu. Jak si tedy představujete, že alternativní paliva by měla být používána v celém sektoru letectví? Neměla by být používána jenom u dlouhých letů? Děkuji, paní kolegyně. Já bych chtěl eh, připomenout, že bychom měli dodržovat čas a děkuji eh, paní komisařce, že může zůstat o pár minut déle. Nyní paní kolegyně Garcia Muñoz. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji paní komisařko. Já bych se chtěla vrátit k právům a sociálním standardům pracovníků v sektoru letectví. Souvisí to také s leteckou bezpečností, kterou už jste zmínila. Myslím si, že tohle je problém, který je nad rámec národních hranic a proto je potřeba hledat evropská řešení i globální řešení a konkrétní kroky. Podmínky práce mohou skutečně mít dopad na bezpečnost letectví a na bezpečnost pasažérů. Předpokládám, že, se, že pracujete v koordinaci s Agenturou pro leteckou bezpečnost, ale nevím, jestli se to týká těch smluvních, těch smluvních závazků, které se objevují v posledních letech, zejména v oblasti low cost. Jde o e, prekérní smlouvy, o falešné živnostníky, o smlouvy s nulovou pracovní dobou a tak dále a e, tito lidé žijí v neustálém strachu z propuštění a ze ztráty místa. Co uděláte proto, aby aerolinky zohledňovaly e, socioekonomická rizika, která existují, ale také rizika e, pro bezpečnost, která plynou z jejich smluvních závazků? A také některé aerolinky ničí trh v jednotném prostoru pomocí sociálního dumpingu, což je v rozporu s evropskými právními normami. Děkuji, paní kolegyně. A nyní pan kolega Novakov. Děkuji vám. Pane předsedo, já mám dvě otázky. Já vím, paní komisařko, že už jste několikrát odpovídala na balíček mobility. Já bych se chtěl stručně zeptat na něco, co tu ještě nezaznělo. A týká se to o ochoty Evropy přijmout zacílenou legislativu v případě Eh, návratu eh, nákladních vozidel. Eh, já jsem velice nadšený pro Green Deal a nevím, jakým způsobem to do sebe zapadá. Plánujete nějakou legislativu v přechodném období? A za druhé, pokud jde o návrh víceletého finančního rámce, tak pan Michel řekl, že se to připravuje v úzké spolupráci s komisí. Nicméně Connecting Europe Facility bylo seškrtáno o 35% oproti pozicím Evropského parlamentu, což je zhruba o 10% méně, než máme nyní. Tak jak na to plánujete reagovat? Já jsem si jistý, že je to velice daleko od našich ambicí při vývoji sítě TNT. Děkuji, pane kolego. A nyní má slovo pan kolega Ferber z Bavorska. Děkuji moc krát, paní komisařko. Já bych vám chtěl poděkovat za jasná slova, která jste pronesla e, o víkendu v Tyrolsku. E, jsem rád, že e, nějaká komisařka je takto zavázaná Evropské unii a že staví Evropu do středobodu. Navážu na to, co řekl kolega z Itálie. Já zdůrazňuji, že dopravní podniky z Tyrolska Eh, inzerují v Bavorsku a v Itálii, eh, že mohou eh, provozovat činnost, protože nejsou postižena jednostrannými opatřeními a mohou dělat něco, co bavorští a italští nemohou. A co to přináší životnímu prostředí, to by mě opravdu zajímalo, na to bych se chtěl zeptat. Jste, pokud ta jednostranná opatření neskončí, jste připravena zavést řízení pro porušení předpisů se spolkovou zemí Tyrolsko? Děkuji, pane kolego Ferbre, a nyní pan kolega Vitanov. Já vítám snahu Evropské komise a komisařky Valeán o e, zajištění kontinuity. A říkáme, že se chceme přesunout směrem k čistší dopravě, ale zároveň akceptujeme, že nákladáky se vracejí prázdné. Je třeba vypracovat hodnocení situace a pak teprve učinit rozhodnutí. Chtěl bych položit ještě další otázku, která navazuje na otázku pana Danielsona. Letectví v Evropě v posledních letech čelí eh, nekalé, nekalým eh, praktikám, omezování pracovních podmínek, a snižování bezpečnosti. A zdá se mi, že komise by měla představit novou legislativu, která by ukončila smlouvy s falešnými živnostníky. Děkuji. Já to, vidím, já to vidím ve výboru několik nových tváří, k nímž patří paní kolegyně Kemp. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Já budu mluvit rumunsky. Děkuji vám. Vy máte před sebou velice ambiciozní agendu a já bych chtěla upozornit na několik důležitých aspektů. A to konkrétně na nutnost přijmout více opatření, chceme-li dosáhnout politických cílů, kterým je spravedlivý přechod. Období spravedlivého přechodu s co nejmenšími sociálními následky. Jak víte, v Evropské unii je mnoho regionů, které mají problémy. A mnozí občané nemají žádné právo, žádný nárok na mobilitu, nebo si toto právo nemohou nárokovat. Jak se chcete postarat o to, aby skutečně existovala sociální inkluze, která by zahrnovala všechny evropské země a všechny evropské regiony. Budete spolupracovat s ostatními aktéry, budete je podporovat? Teď se jedná o budoucím rozpočtu, o víceletém finančním rámci a mě by zajímalo, jaká je vaše pozice vůči Connecting Europe Facility, protože to je důležitý nástroj financování a to zejména eh, v tom kontextu, že v příštích letech potřebujeme více investic. Tak i pro vás platí, prosím, dodržujte čas. A nyní je na řadě paní kolegyně Nachtegal. Aha, tak eh, tady mám chybu na seznamu. Takže paní Virkunen, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za vaši prezentaci. Myslím si, že dekarbonizace dopravy bude hlavní výzvou v tomto legislativním období. Jak víme, jde o zásadní část zeleného dílu a přitom je potřeba uchovat eh, konkurenceschopnost Evropy. Zmínila jste několik velice zajímavých iniciativ během svého projevu. Řekla jste, že momentálně připravujete zezelenění greening eh, v oblasti přepravy zboží. A eh, mě by zajímalo, jaké budou hlavní prvky tohoto greeningu a co eh, do něj bude patřit. Pak jste zmínila také železniční koridory pro přepravu zboží a mě by zajímalo, jestli si myslíte, že to bude mít dopad na sítě TNT, tento nový plán. Děkuji, paní Virkonen, a nyní má slovo pan kolega Fernand Guignon. Děkuji vám, paní komisařko. Je velice dobře, že dnes s vámi můžeme debatovat a já doufám, že to tak budeme dělat pravidelně v průběhu celého období. Já mám hodně otázek, které bych chtěl položit, ale pokusím se dodržet řečnický čas. Velice se zajímám o téma eurovinety. V Evropě často říkáme, že v nejbližších letech bychom měli být jeden eh, hlavní cíl a jednou z nejdůležitějších priorit, které máme, je zelený díl, tedy boj proti klimatickým změnám a tak dále. Ale přitom je tu jedno opatření, které by velmi pomohlo životnímu prostředí, snížilo emise, zvýšilo bezpečnost na silnicích a dokonce by umožnilo alternativní eh, způsoby dopravy, například po železnici. Nicméně toto opatření zůstalo vyset na radě a nevíme, jaký bude výsledek a co s ním bude. Co tedy komise hodlá dělat? Pokusí se komise setkat s těmi zeměmi, které eh, stále blokují eh, eurovinětu, kterou považují za tolik důležitou, jakým způsobem se můžeme pokoušet o dialog, který by vedl rychle k nějakému uzavření tohoto důležitého opatření. Děkuji, pane kolego, a nyní má slovo pan kolega von Moren. Děkuji, eh, paní komisařko. Já bych se chtěl vrátit k tématu, eh, které zaznělo na tom prvním slyšení, tedy eh, nejméně zvýhodněné regiony eh, Evropy které čelí dvěma hlavním problémům. Je to jednak nedostatek financí na infrastrukturu, neboli nedostatek konektivity. a tím pádem se soustředují na silnice a nikoli na, zelen, na železnici. Ale podle cestovní mapy komise by do roku 2050 většina pasažérů měla na střední vzdálenosti používat železnici. Ale když se vezmete Itálii, Kalabrii, Sicílii nebo Bazilikátu, tak tam je jasné, že nejsme nijak přímo napojení na sever Evropy aniž bychom používali letadla. Takže co hodlá komise udělat pro to, aby ve středně, na, na střední a krátké vzdálenosti jsme mohli používat více železnici? Děkuji, pane kolego. A jako poslední má slovo pan, paní poslankyně Houlo. Děkuji vám, paní komisařko. Já bych vás chtěla upozornit na nejvzdálenější regiony Evropy. V nadcházejících měsících budeme mít příležitost znovu přeskoumat některé aspekty TNT. A když si vezmete eh, tyto oblasti, tak ty mají zásadní problémy, protože nemají železnice ani dálnice, ani letecká spojení. Pokud jde o Itálii, tak eh, lidé tam jezdí na letní prázdniny. Já bych eh, se chtěla zeptat, jak eh, dosáhnete do Jižní Itálie, do na Neapole, Apulie, na Sicílie, na Sicílii, jak se tam chcete dostat autem. A zajímalo by mě, jestli titíž lidé by se tam dokázali dostat nějakou hromadnou dopravou. Při revizi eh, TNT a s ohledem na CEF mohu se spolehnout, paní komisařko, na to, že eh, přijdete s nějakým jasným odkazem na strukturální napojení těchto nejvzdálenějších oblastí. Mohli bychom se v Itálii i setkat a mohla byste navštívit všechny tyto oblasti, které jsem zmínila. Eh, a mohli bychom se projet veřejnou dopravou a potom můžete sama posoudit situaci, paní komisařko. Děkuji, milí kolegové. Paní komisařko, zazněla celá řada dotazů. Z části to byly velmi konkrétní věci. Asi se vám nepodaří odpovědět detailně na všechno, ale eh, nějaký čas k dispozici máte, abyste odpověděla na to, na co se ptali poslanci. Ale viděl jsem, že se hlásila ještě jedna kolegyně, takže dám ještě na minutu slovo paní Depany. Děkuji za možnost ještě promluvit. Ještě jedna věc, o které jste nemluvila příliš detailně. Železniční mobilita a metra. Víte, že celá řada emisí vzniká právě ve městech a proto se ptám, jaká je vaše strategie, vaše pokyny, vaše doporučení pro města, protože jsou tu zářné příklady, celá řada obcí to umí zařídit, ale já bych se ráda zeptala, jak můžeme na města a obce eh, v oblasti městské mobility eh, vytvořit větší tlak. Děkuji a nyní má slovo paní komisařka. Děkuji za všechny vaše dotazy. V podstatě jste se zmiňovali o celé řadě velmi důležitých témat, která budou stěžení v budoucnosti a politiky dopravy. Malíček mobility, o tom mluvili mnozí. Víte, že, post, že tady probíhá postup, že nemůžeme zastavit legislativní postup, tak to zkrátka je. Bude to tedy záviset na tom, co, k jakým závěrům dospějeme v analýze dopadů, jestli tedy budeme pokračovat eh, v tom legislativním postupu nebo jestli eh, dojde k nějakým úpravám. Celá řada z vás hovořila o směrnici o alternativních palivech. Potřebujeme alespoň Eh, milion eh, veřejných nabíjecích bodů do roku 2050. V tuto chvíli tedy probíhá studie, která analyzuje, do jaké míry by se o to postaral sám trh a jaká další regulační opatření k tomu budou potřeba. V tomto ohledu tedy budeme analyzovat dopad povinných opatření, pokud jde o dobíjecí stanice a také o minimální dopady na daňové poplatníky. Musíme zajistit, aby inteligentní, aby mohlo být zavedeno inteligentní dobíjení v rámci stávajícího elektrického systému, městská mobilita, včetně té poslední otázky, která se toho týkala, útvary komise zahájily hodnocení balíčku pro městskou mobilitu z roku 2013, tak abychom zjistili, jestli ta, ten rámec je stále ještě vhodný, jestli plní svůj účel. Do května budeme mít k dispozici výsledky tohoto hodnocení, to znamená, že o tom následně budeme moci dále diskutovat. Předběžně k tomu mohu říci, že se ukázalo, že ten rámec nesplňuje kýžený účel, protože situace v jednotliv, na lokální úrovni se velmi liší a do značné míry to záleží na politické vůli vedení měst. A e, vnitrostátní rámce, pokud jde o plánování e, městské mobility, to jsou ty základní indikátory, které tady hrají roli. To znamená, že chceme do e, nového do nové strategie pro udržitelnou dopravu zahrnout základní prvky udržitelné městské mobility. A později se k tomuto tématu ještě vrátíme. Mohla bych o tom hovořit velmi dlouho a pokud chcete, můžeme tomu věnovat zvláštní rozpravu městské mobilitě, protože se obávám, že v dnešním časovém rámci nebudu schopna plně odpovědět na to, tuto otázku, která je pro budoucnost tak důležitá. V tuto chvíli od Eh, připravujeme odpověď na váš dopis. V tuto chvíli je to tak, že eh, současná dohoda platila do eh, konce minulého roku, nicméně je, jsou, je to tak, že strany požádaly o prodloužení platnosti této dohody a musíme prověřit, jestli jsou splněny eh, podmínky pro prodloužení platnosti eh, dohody. Eh, přesná doba trvání a přesné, přesný oblast působnosti budou ještě tedy specifikovány a odpověď brzy dostanete písemně. Pokud jde o bezpečnost, paní Lašanto hovořila opět o spravedlnosti a jsou eh, konkurenci třetích zemích. Je tu ještě paní kolegyně, já jsem pouze eh, chtěla říci, že se zvýšil počet povolení pro ruské řidiče a to ukazuje, že je tady určitá potřeba, že vnitrostátní orgány by se měly zamyslet nad tím, jak tyto řidičské průkazy nebo povolení, které spadají do vnitrostátní kompetence, narušují eh, konkurenci z hlediska evropských řidičů. Pokud na, po, dále návrh týkající se slotů, už jsem řekla, že se tomu věnujeme ozelenění námořní dopravy dnes odpoledne, tedy zahajuji eh, týden námořní dopravy a věnujeme se tomu společně s těmi nejdůležitějšími zúčastněnými stranami na evropské úrovni a také s IMO. Je to globální záležitost, už jsme probrali některé z těch myšlenek, které jsou v tuto chvíli eh, na pořadu dne, ale potřebujeme tedy předložit konkrétní návrhy, pokud eh, jde o eh, revizi námořního odvětví jako takového ETS. Ano, to budeme muset koordinovat s IMO. Je to jedno z opatření v tom celém souboru opatření. A pokud jsme už u toho balíčku opatření, tak se vrátím k Brenneru. Eh, opatření, která jsou v balíčku. Jak jsem řekl, hovořili jsme o tom, že tedy je tu stávající nařízení, které požaduje, aby se eh, zavedlo opatření na snížení nebo omezení zácp eh, my tady máme úzká místa na hranicích, to je jedno z témat v balíčku mobility, protože to tedy spojujeme, je to věc, která nám leží na srdci, návrat těch nákladních eh, vozidel a ucpané přechody na hranicích. On nejde pouze o to, abychom vytvořili dostatečnou infrastrukturu, ale jde také o to, abychom eh, přijali opatření v rámci dopravy, která omezí eh, zácpy. A nyní se pojďme vrátit k Brenneru. Já jsem hovořila o mítném, o poplatku za průjezd Brennerem. Některá z opatření, o kterých jsme diskutovali, jsou tedy na stole, jsou tu alternativní návrhy, máme tady inteligentní systém řízení dopravy, například digitalizace, která by sprů, eh, eh, se usnadnila tu dopravu, aby tam nedocházelo eh, k zácpám. Zároveň musíme podpořit infrastrukturu pro alternativní paliva, abychom posílili dopravu v koridoru. Já vybírám pouze některé věci, protože to tedy budeme velmi detailně diskutovat se třemi stranami, tak abychom dospěli k tomu, co bude přijatelné pro všechny, tak abychom mohli velmi rychle eh, přijmout nějaké řešení soulad s ERTMS eh, v Itálii, v Německu, eh, potom daň z nafty, hraniční kontroly, Mohli, bych, mohli bychom například odstranit hraniční kontroly pro migranty, interoperabilita. Jak vidíte, je tu celá řada opatření, která jsou v tuto chvíli na pořadu dne a o kterých současněné strany velmi dobře vědí. Jakmile tady budeme pokračovat v diskuzi, tak doufám, že vás budu moci informovat o detailnějších závěrech. Ale jak už jsem řekla, Eh, mítné pro celý ten koridor, poplatek za eh, průjezd brenerským průmyslem. Já, eh, já, já jsem řekla, že to bude mítné za celý koridor, ne pouze mítné za průjezd na rakouské straně. Potřebujeme tedy globální řešení pro celý koridor, ne fragmentarizované řešení, které bude záviset na jednotlivých zemích. Pokud jde o otázku pana Ferbera, ano, počítáme s tím, že přijmeme opatření a v tuto chvíli analyzujeme to, jaké další kroky tady je potřeba přijmout. Bezpečnost silničního provozu. Uvidíme, jak bude vypadat všeobecné eh, nářízení o bezpečnosti, do jaké míry bude uplatňováno, tak abychom zjistili, jakou to přinese přinanou hodnotu. Samozřejmě, že počítáme s revizí Eh, v tomto roce vedle tedy revize legislativy o řidičských průkazech. Opět je to jedno z balíčku opatření a ráda bych vás ujistila, že se o to budeme snažit. Nejde pouze o stanovení cílů, o to, abychom si stanovili cíle, ale Eh, abychom také kontrolovali jejich dodržování. Celá řada z vás zmiňovala Eurovinětu a eh, systém SES, e jednotné evropské nebe. Já tedy eh, se setkávám s ministry takřka každý měsíc a musím říci, že e, o tom diskutujeme. Euroviněta a SES e se objevují takřka po každé a musím říci, že jsme na dobré cestě, protože jsem přesvědčena, že se nám podaří pokročit v SES e a to především díky tomu, že jsme přinesli nebo že jsme mm, předložili expertní zprávu rady která tady popisuje, jak je potřeba pokračovat. Poslední rada za finského předsednictví eh, tedy se zavázala pokračovat eh, na systému jednotné evropské nebe. Pokud jde o eurovinětu, tak my tedy v bilaterálních jednáních se snažíme identifikovat body, které způsobují v jednotlivých zemích blokádu. Já jsem eh, přesvědčena o platnosti toho principu. To znamená, že potřebujeme eurovinětu, ale musíme zjistit, co je v tuto chvíli přijatelné, tak abychom odblokovali tu situaci. Já doufám a žádám o to, že se, aby se alespoň zahájila jednání během chorvatského předsednictví. Já doufám, že za německého předsednictví přines, předložíme nějaký návrh eurovinety, která by byla přijatelná pro všechny eh, členské státy eh, s ohledem na vnitrostátní uh, praktiky, citlivé body, tradice a tak dále. To znamená, jak euroviněta, tak SES e jsou prioritními body našem programu. Dnes začínáme diskuzi o rozpočtu. Je na snadě, že, ča, že ambice komise i parlamentu se tedy týká i sektoru eh, CEF. Tam se navrhuje 21,4 eh, a pro CEF tedy, ale eh, pouze malá část pro vojenskou mobilitu, což si myslím, že tedy je to pro nás ztráta. Pro naši infrastrukturu další věc. Byla bych ráda, kdybychom se shodli na myšlence, že jednání eh, by tady měla být eh, ukončena eh, v rámci prvního semestru 2021, kdy proběhne druhé kolo ne, ne, výběrového řízení v rámci CEF. To znamená, že to do té doby musíme dokončit, protože pokud to dokončíme později, tak bychom spozdili investice v rámci dopravy. Paní Klun se zmiňovala o kohezi v Evropě. Já se domnívám, že ve vztahu k VFR je důležité, abychom si zachovali všechny finanční nástroje a jejich kombinaci, a to především v těch evropských regionech a zemích, kde eh, není infrastruktura dostatečně vyvinutá a to se tedy týká především východní části Evropy. Už jsem řekla, že tady máme balíček opatření a budeme tedy peníze z CEF eh, propojovat s, fond, eh, s penězi eh, z Fondu soudržnosti, z Fondu pro regionální rozvoj. To znamená, že doufám, že se nám to podaří dobře vyřešit. Já sama jako komisařka pro dopravu se o to budu snažit. Budu se snažit tedy dokončit síť TNT, protože se domnívám, že to je stěžení věc a to především pro ty zmiňované země, eh, které zatím poněkud zaostávají. Jak tomu tedy napomůžeme my eh, budeme například pomáhat se zjednodušením sítí TNT, to je na adresu pana Rikiera, já vím, že je to eh, velmi složité, ale děkuji vám za to, že jsme tedy zahájili jednání s radou, protože si myslím, že ten streamlining je velmi dobrá cesta, jak na pomoci infrastrukturním projektům eh, k dalšímu postupu, eh, především těm, kteří, které mají tady velké spoždění. Mohla bych odpovídat i na další otázky. Doufám, že členové mého týmu si to poznamenali a pokud se tady něco objeví, tak vám tedy dodám další detaily. A prosím, pokud budete mít nějaké dotazy, tak mě, na, tak mě napište. Eh, na, napište mi o věcech, které vás zvlášť zajímají. Pane předsedo, já přijdu kdykoliv mě pozvete, tak abychom byli v neustálém kontaktu s parlamentem. Parlament s komisí. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, děkuji vám i jménem kolegů, děkuji vám za to, že jste dnes mezi nás přišla, že jste hovořila o nejrůznějších tématech. Vy jste byla poměrně dlouhou dobu v naše, na našem místě, v naší pozici a proto si myslím, že eh, asi pochopíte, že máme zájem na častém kontaktu s komisí, na velmi častých diskuzích, takže doufám, že vás do budoucna uvidíme častěji. So, ich bitte mal all diejenigen, die Prosím všechny ty, kteří stojí tady v sále a především ty, kteří nejsou poslanci, aby se uklidnili a posadili se, tak abychom mohli pokračovat v našem programu. Máme před sebou další bod. Půjde o rozpravu o transevropských hmm. sítích. Máme tu dva hosty, jednak paní Pace, děkujeme, že jste přišla, a také paní Trautmann. Hmm. A rozprava bude probíhat následovně obě dámy budou mít nejprve sedm minut na to, aby promluvili, potom eh, budou mít možnost se vyjádřit koordinátoři a následně i ostatní poslanci. Máme radost, že jste dnes přišli mezi námi a já nebudu ztrácet zbytečný čas a předám vám oběma slovo, takže nejprve začne paní Pace. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, poslanci, dámy a pánové. Když jsem vstoupila do této místnosti, tak jsem si uvědomila, že jsem v místnosti, která je pojmenovaná po mém politickém idolu. Jakožto evropská koordinátorka pro Rín Dunaj jsem velice ráda, že mohu znovu hovořit o výzvách, které máme. Jedná se o propojení střední a východní Evropy, představuje to 6 000 kilometrů dálnic a řek a devět členských států, z nich šest jsou kohezní. Jsem přesvědčená, že jako koordinátorka nemám jenom sedět a čekat, ale postavit se výzvám tváří. Spolu se svým týmem jsme již toho dosáhli za krátkou dobu opravdu hodně. Jak popíši v pracovním plánu, který si připravuje 96 kilometrů, je elektrifikováno a jezdí se tam minimálně 100 km za hodinu a za běžného rozstupu. A v přeshraničních místech mezi Německem, Českem, v Rumunsku a mezi Rumunskem a Maďarskem jsou pořád ještě určité problémy EATMS, tam máme 76% e, v České republice, v Rakousku a Maďarsku splněno. Teď, co se týče vodních cest, 90% e, koridoru je klasifikováno do třídy 4. 2,5 metru jsme nedosáhli celý rok a je potřeba v Německu situaci zlepšit. To tež platí pro Slovensko a Maďarsko a Chorvatsko. Všech 80 přístavů odpovídá požadavkům na ten T, co se týče základní infrastruktury, tak eh, co se týče eh, dodávky alternativních paliv, tak tam máme pořád velký problém. 78% koridorů, co se silnic týče, jsou dálnice, nicméně eh, stále tam ještě existují kapacitní a bezpečnostní úzká místa v kohezní části koridoru. Ve srovnání s rokem 2018, kdy jsem tady byla naposledy, se situace zlepšuje, ale stále ještě není optimální, chceme-li dosáhnout dokončení sítě do roku 2030. Od samého začátku programu CEF v roce 2014 101 projektů za 3,5 miliardy už bylo dokončeno. Financování se soustředilo na železnice, 3,07 miliard bylo zatím proinvestováno to je 88% celkové částky, která byla koridoru věnována. <clears throat> Konstatuji, že ze 141 vystoup... intervencí, které byly v pracovním plánu 33, získalo podporu z CEFu. Jsem velice ráda, že jsme dosáhli skvělých výsledků v České republice, kde úzká místa byla řešena, a včetně se části Mnichov, Norimberg, Praha, především co se týče upgradeu Plzeňsko-Domažlické oblasti. To jsou projekty, které budou plně dokončeny mezi lety 2020 a 2022, tedy včas. V Rakousku a v Německu se otevíraly mnohé úseky, například u Stuttgartu Tunnelfelde minulý, minulé léto. Už se ani nepamatuji, eh, kolik se toho minule koupilo díky a kolik se koupilo lodí eh, na Dunaj. Z 26 zadávek už 23 bylo dokončeno, včetně lodí a příslušného zařízení. Kromě toho také dobíhají ekologické projekty v Chorvatsku, Slovensku, Maďarsku a na bulharsko-rumunském společném sektoru, abychom se připravili na budoucí projekty SEFu 2. Teď ještě pár slov k horizontálním problémům. Jak víte, proces revize pokynu TNT probíhá a je potřeba se podívat na GNS. Vodní cesty musí dodržovat eh, dobrou splavitelnost. Chceme-li hovořit o koncepci GNS a o budoucí politice a vodních cest, tak musíme říci, že bylo potřeba vytvořit podskupinu pro splavnost, která přispěje k celkové vizi a také navrhne definici dobré splavnosti. Cílem této diskuse je vzít v úvahu eh, situaci evropských řek a role a odpovědnosti členských států, jejich orgánů, komisí pro řeky, různých zainteresovaných stran, včetně eh, manažerů a provozovatelů infrastruktury. GNS znamená stav sítě, která umožní efektivní, spolehlivou a bezpečnou platbu, plavbu při zajištění minimálních hodnot a obslužnosti. Budoucí doporučení týkající se vodních cest spočívá v tom, že bychom měli flexibilnější ustanovení pro vnitřní vodní cesty, beroc v úvahu různé charakteristiky těchto cest a klimatické změny ve snaze zajistit hladký provoz. Podskupina pro GNS navrhuje, abychom přistupovali GNS na základě koridoru a zajistili tak eh, kontinuitu splavnosti u koridoru. Závěrem chci říci, že projekty, které byly financovány se SEFu, jasně ukazují, že Evropská unie chce prosazovat trvale udržitelný systém nákladní dopravy v Evropě. Koridorový systém není jenom technicky efektivní, ale zároveň také posílí koherentnost mezi jednotlivými zeměmi. Chceme-li ale obstát u výzev, které před námi stojí, je potřeba udělat další. Co se týče absorpční kapacity, tak kohezní část spadá pod průměr Evropské unie 12 až 36 měsíců spoždění. CEF je velice flexibilní finanční nástroj, takže pokud projekty neběží, tak snižujeme rozsah působnosti a nevyužité prostředky dáváme zpět do programu. Nicméně výsledkem je, že eh, se nevytváří celá síť a že tam zůstávají úzká místa. To je situace, která se musí změnit. Jak to ale udělat? Já jsem apelovala na to, aby členské státy dali prioritu a připravili opravdu ty projekty tak, aby byly vyzrálé a připravené. A v řadě případů se to prodlužuje kvůli zadávání veřejných zakázek v zemích, kde tyto procesy trvají čtyři roky, eh, což tedy v řadě zemí trvá celá stavba. Je potřeba mít stabilní klima pro veřejné zakázky, tak abychom zvýšili důvěru jak veřejných, tak soukromých investorů. Ve většině případů úzkých míst jeden členský stát to sám nevyřeší. Potřebujeme projekt zasadit do přeshraniční spolupráce kde se účastní dva nebo více členských států. Máme řadu úspěšných příkladů, ale potřebujeme jich více, a to jak železnice mezi Českou republikou a Německou a vodní cesty mezi Chorvatskem a Srbskem a mezi Maďarskem a Slovenskem. Členské státy musí zajistit dlouhodobé závazky, jak finanční, tak politické, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni koridoru. Děkuji. Vielen Dank, Frau. Děkuji vám, paní Pace, za tuto prezentaci eh, na téma Dunaj. A eh, já bych eh, rovnou dal slovo paní Trautmann, která bude hovořit o oblasti COS. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. I pro mě je ctí být zde ve výboru TRAN a společně, společně s kolegou eh, Paskalem, kterého už znám, a s eh, paní komisařkou, začnu diskuzí o rozpočtu, eh, což bude zásadní, jak Karla Pejs právě řekla. Bude potřeba se zamyslet nad třemi důvody, proč uvažovat o koridorech NSBC jakožto důležitých pro naši evropskou síť. Tento koridor NSBC je strategický pro ekonomiku. Máme 12 námořních přístavů a e, jsou to e, ty nejdůležitější na západě, jsou to jak, jako Rotterdam a Antwerpy. Je třeba si uvědomit, že tento koridor je strategický také pro bezpečnost a obranu, jelikož propojuje pobaltské země, Eh, až s severskou arktickou oblastí, o které se teď hodně diskutuje. Eh, je to také důležité z hlediska zeleného dílu a toho, jak chceme zelený díl eh, implementovat. Pro mě je mobilita jednou z hlavních možností, jak naplnit ambiciozní cíle zeleného dílu. Teď se nacházíme v situaci, kdy je potřeba prokázat, že máme prostředky na to, abychom dosáhli výsledků příznivých pro klimatickou změnu. Chtěla bych vám představit priority a výsledky koridoru. Hlavní priority tohoto koridoru to bylo nejprve Rail Baltica. Jak víte, tak tento koridor je transverzální a spojuje západ Evropy s východem. což je jedno z hlavních témat a z hlavních výzev tvoří efektivní železniční spojení pro eh, pasažéry eh, až 250 km v hodině mezi Talinem a Varšavou a v baltských státech už se nyní provádějí eh, kontrakty na 500-kilometrové vlaky s celkem se 870 kilometrů. Začaly už některé úvodní práce a letos budou pokračovat návazné práce a čeká se také upgrade v Polsku a bude vybudována nová trať v pohraničním úseku s Litvou. Hlavní výzvou pro interoperabilitu železnic v koridoru NSB, eh, kromě eh, uspůsobení eh, evropského standardního rozchodu s baltskými státy, je ERTMS. Momentálně pouze 8 koridoru je touto technologií vybaveno, takže z toho je vidět, že je potřeba zlepšit výkon na železnicích a harmonizovat kapacity, pokud jde o délky vlaků. Je to jeden z koridorů s nejhustší námořní dopravou. Přístavy na koridoru NSB překládají zhruba 27 zboží, které prochází evropskými přístavy, to je z roku 2018. A přístavy mají zájem na dostatečné železniční kapacitě a inteligentním řízení dopravy, což by zlepšilo efektivitu eh, jejich eh, přístupových cest a jejich eh, pobřežního zázemí. Některé země tohoto koridoru jsou v popředí, pokud jde o ITS, alternativní paliva a digitalizaci. Nicméně koordinované nasazení napříč hranicemi je spíše výjimkou a hrozí použití řešení, které nejsou interoperabilní. 39 investic do projektu NSB se týká eh, městských uzlů. Ty bubliny ukazují, že nerealizovat toto ty, tyto projekty by vedlo ke ztrátě 58 miliard euro HDP a ke ztrátě 220 eh, tisíc eh, pracovních míst v období eh, v roce 2020 až 30. Na tomto druhém slajdu vidíte dosavadní pokrok implementace koridoru. Vidíte tu vývoj investic do koridoru a také počet projektů na, jednotlivou, na jednotlivé země. Vidíte, že první je Německo a druhou zemí je Polsko, které se zapojuje do mnoha projektů které rozšiřují železnici. A pak tu vidíme další země, které se účastní realizace projektů. Celkem 657 projektů bylo identifikováno na koridoru NSB v hodnotě 110 miliard euro investic. Zhruba 35 těchto investic souvisí s projekty, které přímo přispívají k naplňování standardu nařízení TNT. 23 těchto projektů, které byly zahrnuty na seznamu od roku 2014, je už dokončeno a 65 má být dokončeno do roku 2025. Další slide. Tady vidíme rozšíření tohoto koridoru nebo připojky na tento koridor v roce 2021. Se vstupem v platnost nového nařízení CEF bude se, koridor Severního a Bartského moře, rozšířen z Helsinek až do Luleho ve Švédsku, z Berlína do přístavu Štětín v Polsku a z Magdeburgu k hranicím Ukrajiny přes Katovice. To je nejdelší a nejdůležitější úsek rozšíření koridoru, ale jak říkám, tak ze strategického hlediska a ze surovinového hlediska je velice důležité napojit tuto část Evropy na zbytek sítě. Další slide se týká eh, toho, že koridory umožňují inteligentní a udržitelnou dopravu. Ústřední sítě eh, odstraňují úzká místa na strategických dopravních osách a přispívají k cílům Evropského zeleného dílu tím, že přinášejí infrastrukturu potřebnou pro multimodální logistické řetězce k čemuž se pojí také zaměření na interoperabilitu železnice a sítí vnitrozemských vodních toků a také zprávu eh, koridorů, která združuje veřejné orgány a správce infrastruktury, kteří eh, se zabývají většinou dopravy na místní, národní a regionální úrovni. Kromě budování nové fyzické infrastruktury, politika TNT eh, podporuje také slučování inovací, nových technologií a digitálních řešení ve všech dopravních prostředcích. Koridory mohou sloužit jako páteř zaměstnanosti napříč národními hranicemi a tento přístup je třeba dále posilovat v nadcházející revizi legislativního rámce, abychom se vyhnuli eh, hrozbě vzniku mezer na síti TNT. Chtěla bych vás informovat, že brzy proběhne eh, fórum Rail Baltica, napojené po Baltii v napojené Evropě. Eh, koná se to 5. března 2020 a jste velice srdečně vítáni na toto fórum kde budete moci velice přímo a pragmaticky zjišťovat, jak jsme na tom s projektem Rail Baltica. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Trautmann, paní Pace, děkuji vám oběma za vaše eh, příspěvky a teď máme možnost dát slovo poslancům a jako první dostanou slovo koordinátoři, tedy mluvčí jednotlivých frakcí tomto výboru, eh, budou vám pokládat otázky. Koordinátoři mají každý tři minuty času a jako první dostane slovo EPP paní kolegyně Thaler. Děkuji vám, eh, pane předsedo, děkuji vám za vaše prezentace a za vaši neocenitelnou práci. Eh, já se zejména zajímám o využití skrytého potenciálu železničního sektoru a proto bych chtěla položit otázku oběma z vás. Vnímáte nějakou konkurenci mezi železničními podniky na vašich koridorech? A jaká opatření je třeba učinit? Pardon, máme problém s tlumočením, říká předseda. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber... Tak omlouvám se za přerušení, ale měli jsme tu drobný technický problém. Takže prosím, začněte znovu s vaším příspěvkem. Děkuji vám, to není problém. Děkuji vám za neocenitelnou práci a za e, přesnou prezentaci. Jak jsem říkala, já se zajímám e, zejména o železnici a o e, uvolnění skrytého potenciálu železničního sektoru a proto bych se na to chtěla zeptat obou z vás. Vnímáte nějakou konkurenci mezi železničními podniky na vašich koridorech? A jaká opatření by se měla přijmout, aby se posílila eh, konkurence na vašem koridoru? Kolik zboží se dá přeložit ze silnice na železnici? Samozřejmě eh, vzhledem ke kapacitě železniční sítě. Pokud jde o odstraňování byrokracie, eh, váš kolega Pat Cox má hezká úsloví low cost a no cost fruits, tedy ovoce, která jsou zralá, jen je utrhnout, pokud by někdo chtěl. A mě by zajímalo, jaká opatření by byla takto zadarmo nebo za velice nízkou cenu za vaši, na vašich koridorech. Děkuji, paní kolegyně Táler. A nyní má slovo za SD pan kolega Danielson. Děkuji vám. A děkuji za obě prezentace jednotlivých koridorů. Pokud jde o koridor rín dunaj mám dvě otázky. Konkrétně pokud jde o vnitrozemský vodní tok. Mohl byste prosím vysvětlit detailněji, jaká jsou hlavní úzká místa, která je třeba odstranit eh, na, na, na Dunaji, aby eh, byla splavnost uspokojivá na celém eh, toku. A potom, co by, mě, co by měla EU udělat, aby se zvýšilo používání alternativních paliv, eh, aby došlo tedy k zezelenění vnitrozemské vodní dopravy. A potom otázku na obě z vás. Ta se týká železnic. Pokud to chápu správně, tak využívání způsobu ERMTS je 7, respektive 8 a jaké, vidí, jaké vidíte vyhlídky na to, že by se to používání zvýšilo na obou koridorech? Ještě jednou tedy děkuji. Bohužel budu muset eh, odběhnout z této schůze. Doufám, že se vrátím včas na odpovědi, jinak mi to kolegové vyřídí. Každopádně děkuji za to, že jste přišli a doufám, že odpovíte na moje otázky. Děkuji, pane Danielsone, a nyní má slovo za Riňu pan kolega Rike. Děkuji, pane předsedo. Vítám obě koordinátorky. Já mám obecnou otázku na vás, na obě. Když vezmeme v úvahu roli této problematiky a to, že máme dva koridory, které se dosti od sebe technicky liší, tak bych rád věděl, po několika letech na práce na této problematice, Jaké problémy vám brání v postupu ku předu? Já tady vidím čtyři určitá témata, která působí problémy. Nebudu to nějak řadit podle, podle eh, toho, jak jsou důležité, to spíš nechám na vás, ale řeknu, že za prvé jde o finanční dotace, které nejsou dost, nebo finanční prostředky, které nejsou dostatečné, za druhé nedostatečná technická podpora v různých členských státech, a za třetí, složité administrativní postupy. A za čtvrté, rozdíly investičních politik mezi jednotlivými členskými státy, konkrétně u projektů přeshraniční povahy. Tak by mě zajímalo, jestli to spíše finanční, nebo technické, nebo politické, anebo spojení, ve spojení s, pro, s, přeshraniční, s přeshraničními aspekty. Co se týče Rýna a Dunaje, tak splavitelnost v tom vašem koridoru, u toho bych se chtěl zeptat, jestli jeden den bude možné, abychom měli GNS u 100% tohoto koridoru, to je první věc, a za druhé, máte za to, že klimatické změny především nedostatek vody může zásadním způsobem ovlivnit kontinuitu tohoto říčního koridoru. Co se týče severního koridoru, Severní moře a Bal, tak bychom měli zájem o podrobnější informace o v uvozovkách problémech přeshraniční struktury, nadnárodní struktury u eh, tohoto Baltsko-Severomořského koridoru. Děkuji. Děkuji, pane kolego Rikier. A nyní za zelené promluví a eh, paní kolegyně Depane. Vyslovil jsem vaše jméno správně? Báječně, pane kolego. Deparné Grünberg, to je francouzsko-německé cvičení. Dovolte mi, abych vám poděkovala za představení obou témat. Tato mobilita je páteří evropské integrace a proto je vaše práce na těchto koridorech naprosto stěžení pro nás, pro všechny. Já vám na tomto místě za vaši práci děkuji. Jelikož v tuto chvíli máme novou komisi a nové priority, mezi nimi zelenou dohodu a obecně snižování emisí a boj proti krizi v oblasti biologické rozmanitosti, tak mám na vás jednu otázku. Máme nové priority. Zvažovali jste tedy někdy, které projekty v rámci koridoru budete dělat? Posuzujete to podle těch nových priorit? To je taková zastřešující otázka a nyní mi dovolte, abych zmínila ještě pár konkrétních příkladů k oběma věcem. Za prvé, jak do budoucna budeme hodnotit velké projekty. V koridoru Rín dunaj je například projekt Stuttgart 21. Já jsem ze Stuttgartu, měli jsme eh, tedy eh, o tomto velmi intenzivní diskuze. Víme, že celkem ten projekt bude stát více než 8 miliard. Byly to smysluplně investované peníze, pokud víme, že tu máme na trase takové drobné chybí, drobná chybějící propojení, je tedy prioritou Evropské unie dělat takovéto velké projekty a pak další koridor Turan, Lyon Turín, eh, jaké investiční problémy nás tam očekávají, na co narážíme, eh, do čeho bychom měli investovat naše prostředky, jak bychom to měli zvažovat. Podobný dotaz se týká zelené dohody. Pokud podporujeme projekty, u nichž máme za to, že je tam konflikt mezi železnicí a silnicí, mezi železniční a silniční dopravou, tady myslím především na eh, Bavorsko a Českou republiku, německé dráhy se rozhodly, že budou upřednostňovat autobusy před vlaky. To znamená, že tady máme novou prioritu a já se ptám, jestli je to problematické z hlediska nákladní dopravy, z hlediska nočních vlaků. Ráda bych se zeptala, jak tedy ve vaší práci e, toto téma zvažujete. A pak dvě věci týkající se biologické rozmanitosti. Paní Pais, e, konflikt při investicích do splavňování Dunaje dojde ke k ničení ekosystému, prostředí? Máme tady nějaké nové studie, anebo se držíme těch projektů v jejich stávající podobě? A nyní otázka pan, na paní Trautmann. Ráda bych se vás také zeptala na biologickou rozmanitost. Zvažujete biologickou rozmanitost při vašem rozhodování? Myslím především po, eh, pohraničí mezi Polskem a Litvou, protože tady máme ještě nedotčenou krajinu, nedotčené lesy, kde je zaručena biologická rozmanitost. To znamená, že bychom se mohli zaměřit zamyslet nad tím, jak budeme přistupovat k tomuto koridoru eh, vzhledem k novým prioritám komise. Děkuji vám předem za, vaše odpovědi a přeji vám hodně odvahy a odhodlání do vaší další práce. Děkuji, paní kolegyně frakce ID, EKR a GUE neohlásily žádné otázky koordinátorů a proto tedy eh, hned budou moci položit svoje dotazy další poslanci a vy na ně následně budete moci odpovědět. Další kolegyně na mém seznamu je paní kolegyně Text. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit nizozemsky tak abych se mohla obrátit na paní Pace a abych jí poskytla pocit domácího prostředí. Eh, občané v mém volebním okrsku mi vyprávějí, že může dojít k problémům, pokud tedy dojde k navýšením prostředků v rámci e CEF 21, ale prostředky na TNT se zahájí teprve v roce 2023, ale zároveň v roce 2004 eh, tedy eh, do, do, doběhne to financování v rámci CEF. Eh, já si myslím, že v té době už tedy ty největší částky budou v podstatě pryč. Tyto eh, regiony byly přidány v rámci revize a nebudou moci tyto prostředky využívat. Proto se vás ptám, jestli jste se nad tím zamysleli a jestli máte eventuálně nějaký návrh řešení. Děkuji. Děkuji a na, nyní pan kolega Běrancen. Děkuji, děkuji oběma za informace, které jste nám poskytli. Já bych se vás rád zeptal na, na vaši roli evropských koordinátorek. Vedle nebo spolu s panem zpravodajem Rikierem eh, vyjednáváme s radou o Smart TNT, což by mělo tedy urychlit postupy, především tedy přeshraniční postupy, jde o eh, také udělování polovení, povolení eh, a tak dále. Já bych se vás rád zeptal na vaši roli koordinátore, rád bych věděl, jaká je vaše současná vize, eh, pokud jde o nástroje, které máte v tuto chvíli k dispozici a jak by se vaše role mohla posílit na základě principu subsidiarity tak aby se všechny postupy zrychlily, především v přeshraničním kontextu. Děkuji vám. Děkuji vám i za tuto otázku a nyní má slovo pan kolega Gízek. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma dámám za jejich prezentace. Zelená dohoda je aktuálně to nejdůležitější téma a já se domnívám, že doplnění o TEN-T, o transevropské sítě by mohlo přispět k tomu, že naplníme cíle zelené dohody. Musíme si pouze položit otázku, jak to můžeme udělat rychleji a lépe. A když tak poslouchám vaši konkrétní přednášku, paní Pejs, tak musím eh, konstatovat, že eh, Eh, výběrová řízení v Evropské unii v tuto chvíli trvají čtyři roky, což je příliš dlouho. Existují různé návrhy, které by, mě, která, které by měly ta výběrová řízení zrychlit. Například pan místopředseda komise Ševčovič pracuje na tom, aby se to zrychlilo a já doufám, že bychom díky Evropské páce se mohli postarat o to, aby ty postupy při uplatňování byly nakonec rychlejší. V tuto chvíli jsou tedy jednání o rozpočtu poměrně věcná, střízlivá, eh, pokud jde o podíl eh, hrubého domácího důchodu. To znamená, že i členské státy musí nakonec pochopit, že je důležité doplnění o transevropské cítě. Tady na to musíme společně velmi intenzivně pracovat. A pak mám ještě jeden technický dotaz. Eh, vy jste zmínila GNS, paní Pace, já si vzpomínám, že z roku 2005 máme mm, tedy informační systém, pokud jde o vnitrozemské vodní cesty. Už je to 15 let a proto se ptám, jestli bychom ho měli před pracovat, jestli je tady potřeba ho aktualizovat. A otázku na paní Trautmann, Rail Baltica v roce 2023, tady budeme mít časový plán a proto se ptám, jestli se nám podaří eh, tedy vytvořit vhodné struktury pro joint venture a jestli tady dodržíme ten časový plán do roku 2023. Ale jinak vám tedy velmi děkuji za vaši práci, kterou považuji za důležitou. Děkuji, milý pane kolego Gízeke a nyní má slovo pan kolega Dalunde. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl položit otázku eh, oběma koordinátorů, o koordinátorkám ohledně řízení neboli governance. Eh, důvodem, proč vůbec máme koordinátory, eh, konec konců je, že máme dlouhou historii toho, že vlakovou politiku řídí spíše národní hlediska, jako investice do infrastruktury, přidělování slotů a času a nacenění. A proto je důležité nějakým způsobem to skoordinovat, aby to, aby to řízení bylo evropštější a aby nebylo pouze na národní úrovni. A chtěl bych se tedy zeptat, jaké další politické nástroje nebo páky byste potřebovali, jaké požadujete od nás, aby usnadnili vaši práci, nebo jinými slovy, jaké další nástroje by se daly zavést, kromě koordinátorů, k tomu, aby bylo posíleno evropské řízení Eh, železniční, nějaká železniční evropská agentura, to je nástroj poněkud jiného druhu, který eh, usnadňuje evropské plánování investic do infrastruktury, přidělování slotů a nastavování cen a tak dále. Takže eh, co dále si myslíte, že bychom mohli dělat v zájmu společného evropského řízení? Děkuji vám. Děkuji a za EPP paní Verkunena. Děkuji, pane předsedo. Děkuji koordinátorkám. Hovoříme o velmi důležitých evropských sítích. Víme, že jsou klíčové pro naši konkurenceschopnost, pro náš jednotný trh a také pro dekarbonizaci naší dopravy. Musím říci, že nejsem příliš optimistická, pokud jde o dnešní Evropskou radu, kdy se diskutuje o dlouhodobém rozpočtu. Víme, že navrhnou velké škrty v rámci financování CEF a také v části vojenské mobility, což je eh, klíčové pro celou řadu z našich projektů. Rád by, ráda bych tedy znala váš názor. Do jaké míry jste pozitivní, optimističtí, pokud jde o provádění kolegů? Celá řada kolegů projektů. Celá řada kolegů už se na to ptala. Je problém v tom financování? Slyšeli jsme, že v některých zemích je to tak, že členské státy mají problém s prioritizací projektů a také s výběrovými řízeními, která trvají v některých členských státech příliš dlouho. To znamená, že bych se vás ráda zeptala, kde vidíte hlavní problémy při implementaci těchto koridorů. A pan Dalunde se na to ptal, i my bychom rádi věděli, jak vám můžeme být nápomocní, tak abychom mohli tyto koridory dokončit. Revize TNT to v tuto chvíli probíhá, jak všichni víme, a určitě dojde k nějakým eh, prodloužením koridorů. Já jsem z Finska a my jsme rádi, že dojde k prodloužení i směrem na sever, že to v tuto chvíli je na mapě, protože eh, Finsko zatím nebylo v té evropské trans- eh, do, ma, mapě dopravy. A ráda bych se zeptala, jestli vidíte nějaké další prvky, které měly by měly být do těch koridorů přidány v souvislosti s tou revizí, která probíhá. Děkuji a nyní jako poslední položí dotaz pan kolega Salíny za frakci EPP. Děkuji. Právě jsem se vrátil z rozpravy z jiné, v jiném výboru. Šlo o ochranná opatření v průmyslové oblasti a velmi to na mě zapůsobilo, protože my jsme tam slyšeli akademickou přednášku od Evropské komise, kde nám naprosto detailně vysvětlovali, jak je potřeba chápat příslušná pravidla. Tak, aby byla zaručena správná interpretace doktríny VTO. Já to říkám proto, že někdo si může položit otázku, jak to vypadá v Itálii, protože Itálii, v Itálii ztrácí průmysl konkurenceschopnost, přicházíme o pracovní místa, máme problém uplatnit se na globálním trhu a to je velmi palčivá hospodářská situace. Nemyslím si, že naším hlavním cílem by mělo být hovořit o zelené dohodě. Myslím si, že bychom měli především hovořit o budoucnosti EU na celosvětovém, na celosvětovém trhu. Sítě TNT a s tím zpěté nařízení nemůžeme nahlížet eh, jako jednotlivý oddělený prvek. Musíme se eh, podívat, nebo musíme se zamyslet nad tím, jestli dokážeme být dostatečně ambiciozní, protože si myslím, že ta současná diskuze o rozpočtu není vůbec ambiciozní. Pojďme se podívat na nástroj pro propojení Evropy. To, co slyšíme, není zdaleka uspokojivé. Je patrné, že v Evropské unii existují síly, které chtějí EU potlačovat. A proto si kladu otázku. V souvislosti s revizí pravidel o TNT jestli připustíme to, že ta, Evrop, že ta politická diskuze někdy prostě přijde s větší ambicí, tak aby evropské národy mohly věřit ve způsob, jakým doprovázíme další rozvoj EU, tím, že budeme masivně investovat do těchto infrastruktur. To chtějí naši občané růst a ne teoretické diskuze. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí, nikdo další nechce položit dotaz. To znamená, že vy obě eh, budete mít nyní možnost položit nebo odpovědět na dotazy, které položili naši kolegové. Ich denke, das ist äh, gut, wenn jeder für sich, äh, Já si myslím, že je dobré, pokud odpoví každá z vás sama za sebe. Yes, <laughs> Eh, nejprve konkurence v mém koridoru a kolik nákladů může přejít na železnici. Teoreticky všechno, ale nejprve potřebujete ty železnice. A právě proto máme ten T, především v kohezních zemích, kde máme velké mezery na železnici. Později se dostanu k postupům, které působí tyto průtahy. Konkurence, myslím, není největší problém v kohezních zemích. Šest kohezních zemí spadá právě do mého koridoru. Konkurence není můj největší problém. Můj největší problém je železnice. A pokud možnost AETMS, aby lidé tedy mohli jít, jet tímto způsobem z bodu A do bodu B, to asi předpokládám, že je můj největší zájem v tuto chvíli. Potom později máme pár nebo více firm na jedné trati a dá se to ubírat tímto směrem, ale prostě nejprve musíme mít samotnou infrastrukturu. Potom pan Danielson se ptal, v čem spočívají největší úzká místa. No, když se podíváme na trasu Štrasburg-Konstanca, tak tam vidím dvě úzká místa. Za prvé klima, protože na oblacích nás neposlouchají, takže pořád máme období nízkých stavů, a to nejenom na Sábě a na Dunaji, ale také na Rýnu. Takže klima nám dělá problém a musíme s tím prostě žít můžeme udělat strašnou spoustu věcí třeba ze vzdymadly, ale úplně problém vody pro tuto chvíli nemůžeme vyřešit. Potom Straubing Philosophe, to je další projekt, kde máme problém s vodou a v budoucnosti tedy nebude možné plně využívat mezi Rheinmanem a Dunajem eh, toho propojení. Potom další věc. Dalším problémem je, že v některých kohezních zemích panuje politická nestabilita. Koordinátor prostě nemůže jít do země, kde nemáte ministra. Čiže orgány potřebují vědět, že tam jsem a co tam dělám, nebo s kým chci hovořit. To je taky problém. Tak, tolik tedy ta největší úzká místa. postupům se vrátím později. Alternativní paleva. To je velká výzva, a to nejenom z toho důvodu, že by do toho nikdo nechtěl investovat, ale z toho důvodu, že potřebujete klienty. potřebujete dopravce, kteří to od vás budou kupovat. Všechno je to tedy propojené. Pokud vyřešíme alternativu, tak přijdou alternativní paliva. Peníze na to jsou, v tom problém není. Jak můžeme zlepšit AATMS? E no, jakmile země včetně mé, pochopí, že tento systém zvýší bezpečnost a rychlost infrastruktury, že prostě budete schopni na jedné trati, na jedné koleji provozovat více vlaků. Takže je to lepší, ano, je to drahé, je to velká investice, ale zaplatí se to. Jakmile si to lidé uvědomí, tak si myslím, že se tato situace zlepší. A to především eh, u vysoce užívaných tratí. Pan Rike se ptal na priority, ale já jsem trochu bojovala s těmi sluchátky a nepochopila jsem, jestli se ptáte mě nebo paní kolegyně. Ta otázka se týkala obou, takže i vás a týkala se toho, jestli si myslíte, že ten největší problém, kterým čelíte, je spíše finanční nebo administrativní nebo politický. Bez mikrofonu. Existuje řada kritérií, která musí být naplněna u projektu. Takže pořád musíme stanovovat priority. Peněz pořád není dostatek, ale to konec konců nevadí, protože kdybyste měl peněz dost, tak byste dělal věci, které nemají vysokou prioritu. Ale jestli máme dost peněz, no peněz není dost nikdy. A s tím je prostě potřeba říci. Co se postupu týče, tak to je skutečně věc. Když se podívám na zadávání veřejných zakázek, tak vidím, že v roce 2014 Evropská unie spustila nový postup u zadávání veřejných zakázek. Má to zjednodušit život. Ale když se na to podíváte z druhé strany, tak zatím stojí tolik administrativy, že Některé státy potom nabírají dva, 4 roky spoždění. Otázka zněla, jestli to půjde rychleji. No, vždycky za čas se to vyřešilo, některé země našly řešení samy, jak, eh, jak si zrychlit zadávání veřejných zakázek a to potom dokáže celý proces zrychlit o dva roky, což je skvělé. Takže další fázi zadávání veřejných zakázek nemusí nutně být tím největším problémem. A teď tam slovo Katrin, abych nehovořila příliš dlouho, ale je pravda, že těch otázek bylo strašně moc, tak to nevím, jak to zvládnout v čase, který mě byl vymezen. Děkuji mnohokrát, já budu mluvit francouzsky abych se mohla soustředit ve svých odpovědi S vaším dovolením. Začnu otázkou, která se týkala železnice. Především jsem k tomu chtěla říci, že od této fáze očekávám to, že budeme přikládat stejnou důležitost osobní a nákladní železniční dopravě. Za druhé, mám za to, že je potřeba zrychlit celý proces, protože se úplně klidně může stát, že máte prostě itineráře strašně dlouhé bylo by možné převést kamiony na železnici. Z Betamburg nedávno vyjel do Poznaně vlak, tak to je opravdu velice dlouhá trasa. A skutečně by bylo možné, aby eh, se dalo eh, mezi jednotlivými přístavy a jednotlivých body Evropy takto jezdit po železnici. A za třetí, musíme brát v úvahu logistické platformy. My často hovoříme o infrastruktuře a já si myslím, že je potřeba hovořit o tocích a o hospodářských úsporách, protože čím více času zabere výstavba infrastruktury, tak tím méně času budeme mít na to, abychom hospodářsky toho využívali. TNT zrychlují tady tento proces ekologické energetické transformace, především co se týče zachycování uhlíku, ale také to zrychluje i ekonomiku, především v tom koridoru Baltsko-Severomořském. Od samého začátku tento koridor jsme považovali za hospodářský koridor. Snažili jsme se mobilizovat podniky, umožnili větší angažma investorů i v jiných částech. Hamburg se například rozhodl, že bude investovat do Talenu. Nizozemsko pokročili v celém koridoru od Rotterdamu. Takže vlastně vidíme, že dochází k hospodářské integraci celého koridoru a je to, to, v tomto je to ideální. A pak jsem ještě chtěla říct, že pochopitelně budeme potřebovat strategie na zrychlení. To umožní lepší hospodářskou soutěž, ale zároveň to zajistí, že budeme schopni společně provádět několik prací. A vidím to i v tom stávajícím koridoru. Co se třeba týče želez, balcké železnice, tak tam můžeme začít v podstatě s mosty ve stejnou chvíli jako se železnicemi. A následně zrychlíme realizaci těchto projektů. Je to důležité pro důvěryhodnost občanů, je to důležité, abychom byli schopni prokázat, že tato politika je užitečná. Pak jsem chtěla ještě odpovědět na priority. Dnes pochopitelně jsem trvala trochu na otázce financování, ale na druhou stranu existuje určitá úroveň dotací, ale na druhou stranu zase finanční trvalá udržitelnost, když chceme financovat z více zdrojů. A víme, kolik budeme potřebovat peněz. Co se týče trvalé udržitelnosti financí, to je v podstatě otázka dlouhodobosti rozhodování a také schopnosti dosáhnout stejného financování po celé realizace až do roku 2030. A myslím si, že často se to v dnešní diskusi dostatečně nesohledňuje, především když tedy snižujeme obálku na mobilitu, anebo vzhledem k tomu, že e, dochází k e, možnosti snížení prostředků na CEF. U velkých projektů se dá přizpůsobit řízení. Vidím to třeba u Balcké železnice. Dnes největší problém je tam takový, že některé země se dívají na tuto infrastrukturu jako na infrastrukturu národní, čili na malinký kousek a ne na celek. A tady si myslím, že byste mohli pomoci koordinátorkám, kdybyste systematicky trvali na přidané evropské hodnotě těchto projektů. Co se týče biodiverzity, tak pochopitelně mezi Polskem a Litvou existují velice cenné zóny pro biodiverzitu, protože tam je voda a lesy. Jsou to zóny, které bereme v úvahu. Polsku byl vytvořen vědecký výbor, který se vyjádřil pozitivně k tomu, aby mohla proběhnout výstavba této infrastruktury, ale pochopitelně budeme muset být opatrní a chránit jednak faunu, tak flóru. Dělá se to a my jsme chtěli, aby se to řeši, abychom měli souběžně k dispozici ekologické závěry. A potom jsem chtěla ještě doplnit jednu věc. co? Vy jste se ptali, jak nás ještě můžete podpořit jako koordinátorky. My dnes máme možnost se obracet na ministry, na premiéry, na vlády, protože oni v podstatě můžou šlápnout na plyn. Nevšude to probíhá stejným rytmem, legislativní rytmy nejsou stejné a prostě pořád máme přeshraniční problém. Koordinace mezi poslanci, tam jsem to viděla u Balcké železnice, a je tam klub přátel této železnice a to opravdu mnohé posunulo ku předu. Takže váš výbor tady se hrává velice důležitou roli v tom, že předává naše výsledky dále a zároveň se domlouváte vzájemně, aby se tyto projekty daly zrychlit. Děkuji. Děkuji vám za obsáhlé odpovědi. Teď se ale musím omluvit. Času je samozřejmě velice málo. Ještě máte dvě minuty na pár dalších odpovědí. Potom bohužel budeme muset jít na další podpořadu jednání. Tak paní Deparné, vy jste se ptala na nové priority. Samozřejmě zelený díl je obrovská priorita. Bez něj se neobejdeme v příštím období to si myslím, že bude největší výzva. Stuttgart. Ke Stuttgartu bych chtěla říct jednu věc. My jsme neplatili za nádraží, my jsme platili jenom koleje. A zbytek eh, platí členské státy nebo město. Tak, jak to má být. My jsme tedy eh, se postarali o koleje a tak to bylo vždycky, protože to je městský úzel, a proto to bylo zařízeno takto. Jestli existuje konflikt mezi Mnichovem a Prahou kvůli železnici, ne, žádný konflikt neexistuje, naopak si myslím, že se to zrychluje, že věci jdou správnou cestou a že německá vláda je velice nápomocná a dala to na seznam projektů, které by měly být realizovány. Dopad eh, lodí na, na, na Dunaj. Samozřejmě eh, dopad tady je, ale kromě toho eh, existuje i dopad kamionů a nákladáků na životní prostředí. A jedna věc je jistá, že lodě mají menší dopad než kamiony a letadla. Pokud je o venlo, tak tady zkrátka nemůžu odpovědět. Nemám tušení. Možná to přijde ještě později, ale nemáme na starosti eh, ten, ten dnešní rozpočet, ten stávající, o kterém jste hovořila. Potom eh, role koordinátorů, jak můžeme urychlit procedury, zejména v přeshraničním kontextu, tak to je skutečně eh, téma. My bychom se měli vždycky zapojovat jako koordinátoři. V Bulharsku a Rumunsku jsme eh, ukázali, že eh, stojí za to být zapojení, protože jsme je sloučili dohromady a získali jsme program na v rámci společné bulharsko-rumunské strategie. Tady skutečně můžeme něčeho dosáhnout. Eh, pan Frank, eh, greening a veřejné zakázky. Eh, tady, tady vždycky investujeme, to zkrátka dělat musíme. Děkuji vám moc krát za to, že jste přišla a za obsáhlé odpovědi. Bohužel v Evropském parlamentu to chodí tak, že ano, to, vy, to, vy to taky znáte, když jste tu byla. Máme velice nabitý časový plán a ještě nám zbývá jeden bod pořadu jednání, než půjdeme na polední pauzu. Takže, jak říkám, děkuji moc krát za odpovědi a děkuji kolegům za otázky a další bod pořadu jednání se týká veškerého tématu vztahu mezi EU a Spojeným království. Chtěl bych oznámit, že všichni externí účastníci musí opustit sál, protože jde o e, interní zasedání s vyloučením veřejnosti e, myslím tím v podstatě všechny ty, kteří nemají přímo parlamentní badge a e,